C'est Kolegy, eh, per favore. Kolegové, poprosil bych vás, poprosil, abyste se ujali svých míst. Jsme omezeni časem, takže prosím zaujměte svá místa, abychom se nespozdili a nemuseli protahovat začátek našeho zasedání. Jak víte, tak eh, pořad jednání byl změněn, došlo tam ke změně, pokud eh, eh, vzhledem k odkladu dokumentace z minulého týdne. A prvním bodem pořadu jednání bude výměna názorů s Vítem Fajtem, zvláštním zástupcem pro Kosovo. A děkuji mimořádně za to, že byl ochoten zde vystoupit a podat nám aktuální informace o situaci v této tak kritické a delikátní eh, situaci na Balkánu a že byl schopen sem přijít s tak krátkým předstihem. Než předám slovo, tak bych chtěl ještě stručně uvést téma. Chtěl bych vám dát pár informací o eh, programu těchto dnů, zejména o zítřejším dnu, jak víte, tak zítra se bude hlasovat. Budeme hlasovat o doporučení, které se týká dohody o partnerství a spolupráci s Tádžikistánem a také o e, rozpočtu Evropské unie na rok 2010. Hlasovat se bude odpoledne. Říkám to již předem, protože i mně se často stane, že na to zapomenu. Měli byste tedy si to zapamatovat a eh, nezapomeňte si přinést eh, elektronickou, elektronický poukaz, protože bude probíhat elektronické hlasování. Um, informuji vás také o tom, že zítra eh, bude setkání předsednictva, a to po setkání výboru. A během této schůze bude tlumočení ve všech jazycích s výjimkou dánštiny a malštiny. Omlouvám se kolegům těchto národností, ale bohužel se nám nepodařilo zajistit tlumočení také v těchto dvou jazycích. Další oznámení. Současně s touto naší schůzí probíhá pro rozvojový výbor audice kolega Louis Michela, který byl zvolen v Evropském parlamentu, Karel von Gucht. Výbor pro zahraniční věci, zastoupená na tomto slyšení, pan Filo Provera, první místopředseda, je zástupce našeho výboru, který spolu s ID Autor předsedou pod výboru pro lidská práva, nás bude zastupovat na eh, této schůzi. Ve čtvrtek 3. září, a to je určitě informace, která není osobní, bude setkání eh, výboru pro zahraniční věci a budu mít rozhovor s vysokým zástupcem pro zahraniční politiku a bezpečnostní politiku Javier Solana Javierem Solanou a určitě eh, vám poskytnu poté zprávu na dalším setkání rozšířeného předsednictví. Budu se také účastnit pondělí 7. září na setkání eh, předsedů eh, pro zahraniční věce v rámci švédského předsednictví, které to organizuje. Určitě si vzpomínáte na zajímavé setkání s ministrem Miltem. Bude Gotlandu a na téma, tématem eh, budou témata, která jsme se, kterými jsme se již zabývali s samotným Beltem. Bude to strategie Evropské unie pro uh, Balt, transatlantický dialog, Afghánistán a mírový proces na Blízkém východu. Nyní velice stručný úvod, eh, vystoupení mého přítele, jestli si to mohu dovolit. A jsem velice rád, že je zde mezi námi Peter Fight, zvláštní zástupce Evropské unie pro Kosovo. Zastupuje mm, Kosovo také na mezinárodní úrovni, to občanský zástupce Kosova. Již měl příležitost hovořit v tomto výboru během předchozího období funkčního a jeho přítomnost vzhledem k tomu, že došlo ke změně v našem pořadu, tak e, k tomu došlo e, s chodou okolností, protože je zde určitá delikátní situace. Jak víme, tak e, probíhají přípravy voleb v Kosovu které budou 15. Ehm, listopadu. To znamená, že nás velice zajímá znát eh, jeho názor o přípravách tohoto velice důležitého eh, okamžiku voleb, obecních voleb v Kosovu. A my si samozřejmě přejeme také eh, přispět a přejeme si, aby tyto volby byly úspěšné. Jak, se, jak víte, doktor Fajt již vystoupil v tomto parlamentu dvakrát ve prospěch nezávislosti Kosova spolu s Marty Atisárem. Budoucí volby, právě protože se jedná o správní volby, to znamená, je tam velice úzká souvislost a vazba mezi eh, populací a úřady, tak bude to velice delikátní zkouška a důležitá zkouška Kosova a schopnosti soužití eh, srbské populace s dalšími populacemi na daném území. Eh, realizace multietnického státu je komplikovaná záležitost a je to opravdu velice delikátní otázka. A um, uvidíme, jak to proběhne v těchto volbách, kdy Eh, je velice úzká vazba právě mezi zvolenými a voliči. A my nesmíme zapomínat tuto situaci na kontext, na aktivní existenci eh, naší mise pro spravedlnost a policii, mise EULEX v Kosovu, která již byla implementovaná a probíhá, je plně operativní, ale jak víme, tak eh, čelí určitým obtížím, zejména v některých oblastech v srbské eklávě na severu země, kde to bylo složitější hrát roli, kterou Evlex tam měl mít. Budeme mít přesnější informace, podrobnější informace po tomto vystoupení. Došlo tam dokonce k přímým útokům na vozy Evropské mise. To znamená, i toto velice delikátní téma nás zajímá. Chtěli bychom znát názor na tuto situaci. Eh, uvědomuji si, že jsem hovořil již příliš dlouho, vzhledem k tomu, že eh, vás eh, zajímá vystoupení mého kolegy doktora Fajta, ne moje. A ještě jednou děkuji a předávám slovo. Grazie, signor Presidente. And thank you very much for... Děkuji vám za velmi laskavá slova, která mě byla určena. Chtěl bych ujistit členy tohoto výboru a vás osobně, pane předsedo, že je pro mě velkou poctou moci vystoupit před tímto parlamentem v jeho novém složením a tímto výborem. Naposledy jsem tady byl v listopadu loňského roku, pardon, v únoru, a snažil jsem se vyhodnotit eh, situaci, se kterou se potýkáme v současnosti v Kosovu. A nyní tady mám příležitost vám popsat nejnovější vývoj v Kosovu a také popsat pokrok, ke kterému došlo v posledních měsících. Mohu hovořit také o problémech, se kterými jsme se v poslední době setkávali. A Kosovo se potýká s mnohými výzvami. A bude tomu tak i v příštích měsících a já se pokusím vám je zanalizovat. Zejména se budu soustředit na roli Evropské unie a na přítomnost jednotek Evropské unie v Kosovu. Chtěl bych se také podělit o své úvahy, o svých snahách, jak co nejvíce podpořit cíle Evropské unie v Kosovu. Výkon mého mandátu jako zvláštního vyslance Evropské unie v Kosovu je také reflexe postoju členských států vůči Kosovu. Pane předsedo, naše pozornost se často zaměřuje na současné události a proto bych chtěl začít tím, že vám popíšu obecný vývoj v Kosovu v poslední době. Když se podíváme na dobu, kdy jsem poprvé byl zvolen zvláštním vyslancem Evropské unie v únoru 2008. A pokud si tedy mohu dovolit porovnat tehdejší situace s tou dnešní, tak je možné říci, že došlo k velmi podstatnému pokroku v mnoha oblastech. A přes postupující finanční krizi ve světě je možné charakterizovat situaci v Kosovu jako snahu tamnějších úřadů a zlepšení životních podmínek občanů. V posledních měsících dosáhlo Kosovo pozoruhodných úspěchů. Byl zřízen ústavní soud a začal pracovat. Kosovo bylo vyzváno, aby se stalo eh, členem Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. A kosovské úřady postoupily při dosahování evropských standardů při zprávě a také se snaží zajistit co největší autonomii a integraci multietnické společnosti. Pro doplnění těchto informací bych měl také říci, že každodenní život Kosovanů s některými výjimkami není až tak eh, se nevyznačuje až tak těžce eh, násilím mezi etnickými skupinami. V červnu bylo rozhodnuto, že přítomnost eh, vojáků by se měla postupně snižovat a já věřím tomu, že se tím naplňuje hodnocení mezinárodního společenství s tím, že bezpečnost v Kosovu a v širším regionu je nyní stabilnější. Existují velmi viditelné příklady tohoto vývoje. Například v Prištině lze slyšet srbštinu v běžném styku. V Kamenici vzniklo tržiště, kde spolu obchodují Srbové s Kosova nebo s kosovskými Albánci. A také skupina politiků a zástupců médií, jak ze srbské, tak albánské komunity v Mitrovici, vytvořili společné fórum, které se připravuje na uspořádání konference, která by proběhnout příštím roce a která by se měla týkat rozdělených měst. Ale nic toho ještě neznamená, že tento proces je u konce a že bychom ho neměli dále podporovat. Spory mezi těmito komunitami, jakož i uvnitř nich, nadále přetrvávají. Nicméně tyto spory jsou čím dál tím více zmírňovány demokratickými procesy a institucemi. Kosovo se snaží prosadit reformní agendu, která se dotýká v podstatě všech funkcí v oblasti politiky a státní zprávy. Ale i tak přetrvávají velmi velké výzvy, které je potřeba vyřešit, aby se Kosovo mohlo vydat na cestu prohlubování evropských norem. Týká se to fungování multietnických institucí. Kosovo již vytvořilo hlavní instituce, které by měly chránit práva občanů, včetně před okamžikem zmíněného ústavního soudu, ale také byl zřízen úřad ombudsmana a e, rada soudců v Kosovu. Tyto orgány se nicméně ještě plně neprosadily a nenaplňují ještě plně svůj mandát daný jim kosovskou ústavou. A to je potřeba zlepšit ve prospěch kosovských občanů. A zejména je potřeba zlepšit ochranu práv všech jednotlivců, včetně žen a dětí. Pane předsedo, jak jsem již uvedl v únoru, chtěl bych zintenzivnit úsilí v Kosovu, abychom zlepšili úroveň demokracie v této zemi. Demokracie v této zemi. Musíme se nadále angažovat při reformě institucí a budování jejich kapacit. Bude ještě chvíli čekat, bude to ještě chvíli trvat, než se parlamentní zhromáždění dostane na úroveň, kterou si od něho slibujeme. Bude potřeba zlepšit transparentnost a jasné rozdělení zodpovědností. A chtěl bych vás poprosit, abyste tento proces podpořili, aby se podařilo plně začlenit menšiny do politického života, protože to si vyžaduje eh, velmi rezolutní práci ze strany kosovských úřadů. A to ve spolupráci s mezinárodním společenstvím a také s nevládními organizacemi v, Kosově, v Kosovu samotném nevládní organizace zůstávají nedílnou součástí tohoto procesu začlenování menšin. Pane předsedo, v únoru jsem se zmiňoval o tom, že stabilita je strategickým cílem, který musíme naplňovat ve spolupráci s kosovskými úřady. Toto partnerství se musí přetvořit ve stabilní spolupráci. Pokud demokratické instituce budou poskytovat politickou stabilitu a mechanismy pro řešení sporů v Kosovu, tak si myslím, že riziko napětí se bude i nadále snižovat. I přesto musím ale říci, že naše obavy přetrvávají, obavy týkající se polarizace politiků v Kosovu jakož i reakce veřejnosti, které jsou kritické vůči přítomnosti zahraničních jednotek, včetně těch, které pocházejí z Evropské unie. Toto snadno vede k vandalismu, k násilí a k velmi výbušné atmosféře, které jsme byli svědky před několika dny. I tak ale Evropská unie je hlavním partnerem pro občany Kosova a spuštění mise EULEX 6. dubna zvýšilo dále postavení Evropské unie v Kosovu. Mise EULEX nyní provádí monitoring a snaží se zlepšit policejní práci ve všech oblastech a dosud dosažený pokrok je uspokojivý. Nicméně Kosovo má před sebou ještě dlouhou cestu a tamnější úřady musí zajistit další pokračování mise EULEX za co nejlepších možných podmínek. Usilí o potlačení organizovaného zločinu a korupce jsou zvláště velkou výzvou pro kosovské úřady. A i zde si to bude vyžadovat plnou podporu kosovských politických představitelů, jakož i odhodlanost členských států Evropské unie. Organizovaný zločin není omezován hranicemi. Pokud chceme dosáhnout pokroku v boji proti organizovanému zločinu, musíme se opřít o širší regionální spolupráci. Výzvy dotýkající se mise EULEX v oblasti práva a spravedlnosti jsou zejména velké na severu země. Eulex vyvinul značné úsilí pro to, aby eh, na hranici k této oblasti zajistil fungování celních orgánů. A naše přítomnost tam bude ještě zvyšována bude potřeba vynout ještě značné úsilí, abychom eh, vyřešili problémy, se kterými se sever země potýká, abychom zajistili plnou implementaci právních norem. Eulex eh, při pokračování své práce na severu země bude vyžadovat i nadále přítomnost Evropské unie a to by mělo na pomoci eh, politickému procesu. Kosovo se v současnosti připravuje na první volby, které následují po jednostranném vyhlášení nezávislosti. A tyto volby se budou konat 17. února. Kosovský prezident Fatmir Seču vyhlásil obecní volby a ty se budou konat 15. listopadu tohoto roku. Ústřední volební komise Kosova by měla začít eh, s prováděním všech nezbytných příprav proto, aby se obecní volby mohly konat v celém Kosovu. Vzhledem tomu, že místní kapacity volební komise jsou ještě pořád slabé, bude poskytnuta technická pomoc od mezinárodních partnerů, tak aby mohly být provedeny všechny přípravy mise OBSE v Kosovu podpoří a vyškolí ústřední volební komisi pro tyto volby a USAID také zintenzivní své aktivity. Volební komise požádala celou řadu evropských a regionálních organizací o monitoring těch nastávajících voleb a já doufám, že k tomu dojde. Protože spravedlivý demokratický volební proces je nesmírně důležitý pro zajištění budoucího vývoje Kosova jako moderního, demokratického a multietnického státu. Obecní volby jsou důležité pro zastoupení na místní úrovni a pro poskytování služeb pro všechny komunity v Kosovu jiné úvahy by neměly bránit uplatňování práv občanů, zejména týkající se účasti v demokratickém životě země. Nadcházející volby se pořádají v době, kdy probíhají velmi důležité reformy týkající se správní uspořádání země a ty by měly zajistit účast všech komunit na zastoupení v institucích. Zřízení pěti nových obcí v srbských oblastech postupuje velmi rychlým tempem. To by mělo vést k uplatnění práv na autonomii, a mělo by to povzbudit účast srbských Kosovanů na těchto obecních volbách. Ustavení těchto eh, obcí v oblastech, které jsou osídleny Srby, je velmi důležité. Je to také součástí pokusu z kosovských úřadů navázat eh, komunikaci se srbskými obyvateli a je to naprosto nezbytné pro budoucnost multietnického Kosova. A tím by se Kosovo mohlo vydat na cestu usmíření s těmito menšinovými komunitami. Zastoupení Srbů na místní úrovni by umožnilo této druhé největší komunitě v Kosovu převzít více zodpovědnosti za řízení vlastních věcí. To by mělo zahrnovat otázky, které jsou klíčové pro každodenní život občanů, jako je zdravotnictví, školství, ale i ochrana kulturního a náboženského dědictví Srbské ortodoxní církve. Jako zvláštní vyslanec Evropské unie velmi vítám a podporuji tento proces. Za úzké spolupráce mezinárodního společenství Kosovské úřady v současnosti vyhodnocují, kolik těchto nových obcí je to se zúčastnit listopadových obecních voleb. Účast voličů v těchto volbách je samozřejmě nejdůležitější. A proto doufám, že kosovská vláda bude nebo vyzve srbské občany, aby se této příležitosti zhostili. Výzvy, které existují v Kosovu, nelze vyřešit bez širší regionální spolupráce, a to po hospodářské nebo obchodní oblasti. Je potřeba zajistit dodržování lidských práv, včetně příslušníků romské komunity, Další postup na cestě k evropské integraci si bude vyžadovat spolupráci v širším regionu za podpory mezinárodního společenství. V oblasti právního státu to bude znamenat, že je potřeba učinit pokrok ve spolupráci se Srbskem v oblasti policejní a celní práce, jak na to upozornila Evropská komise ve svém stanovisku k vízovému styku. Kosovo učinilo velký pokrok při zřizování demokratických institucí a mechanismů a při zlepšování životních podmínek svých občanů. Vstoupilo na cestu ke konsolidaci těchto dosažených úspěchů prostřednictvím reformy místní samozprávy. Kosovo začalo vytvářet skutečná partnerství s misí Evropské unie. Tyto úspěchy teď budou podrobeny první skutečné zkoušce v těch listopadových volbách. A umožní to také eh, srbské menšině se věnovat samozprávě. Nicméně tady ještě přetrvávají problémy, které jsem již uváděl. Kosovo má před sebou ještě dlouhou cestu předtím, než bude moci být dosaženo plné evropské integrace. Vyžaduje se ještě evropskou podporu v příštích letech a na základě této podpory, na základě velmi silného partnerství s Evropskou unii, by kosovští občané měli mít důvěru, že tato tento proces je na správné cestě. Děkuji vám za pozornost. Grazie. Děkuji, pane doktore Fejte. Vaše vystoupení bylo obsáhlé, velice přesné a dostala jsem již poměrně velký počet kolegů, kteří vyjádřili se přání vystoupit. Pokud souhlasíte, tak eh, vzhledem k tomu, že máme čas, dodržujeme program našeho pořadu jednání, tak já bych eh, nechal vždy tři výstupy kolegů a potom eh, byste dostal slovo vy. A potom uvidíme, jak nám zbyde čas, tak bychom v případě potřeby nechali vystoupit několik kolegů za sebou a potom byste zase odpovídali vy. Začal bych paní Pak, která požádala o slovo. Předávám vám ho. Děkuji, pane předsedo. Ehm, byla jsem velice ráda, že jste začali s pokroky. Ehm, pokud my vůbec něco slyšíme, tak slyšíme pouze stížnosti, že to nejde ku předu. A mě velice těší, že jste mohli uvést jednotlivé příklady a myslím, že nás to pozbuzuje v naší angažovanosti pro Kosovo. Hovořili jste o tom, že stále tam existují problémy, těžkosti. Hovořili jste o um, konkrétní místě. Já bych velice ráda věděla, kdo kontroluje hranice mezi Mrkovica, Kosovem a Srbskem. Um, existují tam ještě jiné kontroly? Druhá otázka. Jak je daleko systém eh, enklávy byl zrušen? Existují tam ještě enklávy nebo již neexistují? Jak jsme daleko v této oblasti? A třetí otázka, velice rádi bychom věděli, jak také vy jako zvláštní zástupce můžete ovlivnit to, aby eh, tam probíhala práce a pokračovala úspěšně práce um, people to people, to znamená konkrétní práce přímá. A my si přejeme právě, aby v malých oblastech, kde jsou uh, srbští obyvatelé a albánští obyvatelé, tak aby právě tam docházelo uh, ke spolupráci v těch zemědělských oblastech. A um, tam bychom se chtěli mnohem více zasazovat. Samozřejmě bychom se velice rádi zúčastnili těchto voleb. Vždy jsme tam měli pozorovateli a myslím, že to je v zájmu eh, velké menšiny Srbů, ale i kosovských Albánců, abychom byli přítomni v Kosovu a abychom svou účastí ukázali, že máme zájem na, to, na tom, aby tyto vál, volby dopadly ve prospěch všech. Vy jste řekli, že doufáte, že Bělehrad bude pozbuzen a já jsem ještě nikdy neslyšela o tom, že by Bělehrad Srby pozbuzoval. Ty naopak vždy říkali, nechoďte k volbám. Můžeme nyní vidět nějaký signál toho, že by se Bělehrad snažil eh, právě o to, aby decentralizace pokračovala, aby se také Srbové angažovali a ovlivňovali osud v zemi, které žijí, aby to vzali do svých rukou. Zajímalo by mě, co se k tomu můžete pozitivně vyjádřit. A ještě něco, co jste říkal k parlamentu. Eh, já bych chtěla znovu vyzvat naši instituci, abychom více naše kolegy z kosovského parlamentu zvali k nám do parlamentu, aby spolu s námi pracovali na aktuálních problémech, aby viděli, jak parlamentní práce funguje, jde ku předu a e, my už to s výborem děláme. Děkuji ještě jednou a přeji vám mnoho úspěchů a prosím, pana předsedu, aby ten apel vzal skutečně vážně. My musíme jako parlament tam skutečně vyslat delegaci pozorovatelů. Jsem eh, na vědomí vaše poznámky a potom to schrnu na konci debaty. Děkuji za vaše vystoupení a nyní má slovo kolega Svoboda. Presidente, uh, eh, Mr. Five. Pane... Děkuji vám. Děkuji vám za tuto zprávu. Myslím, že to, co jste řekl, je velice realistické. Ale chci potrhnout jednu věc. A to jsou volby 15. listopadu. Já se domnívám, jak jste sám uvedl, to je klíčová otázka. Pokud bude dosaženo pokroku, pokud to bude úspěšné, tak bude celkový pokrok i v celém Kosovu. A já bych se na to podíval ještě pozitivněji než Doris Měli bychom využít následující týdny, my, parlament i vy, kdo jste ve stálem kontaktu se Srby v Kosovi a se srbskou vládou, pochopitelně. A v těchto vztazích se alespoň pokusit najít mezi Srby ty, kteří jsou ochotni akceptovat, že úspěch těch voleb je důležitý pro životní, zlepšení životních podmínek Srbů v Kosovu. Samozřejmě, že my podpoříme eh, a řekli jsme už několikrát na konferenci předsedů, předsedů, že to podpoříme, ale není to jenom otázka 15. je to spíš otázka těch předchozích týdnů, aby tento výbor a tento parlament udělal vše, co můžeme, abychom využili bez ohledu na různé právní postupy všechny příležitosti, které máme k tomu, abychom se zaměřili na životní podmínky a na spolupráci mezi různými skupinami. Nejsou to jenom Srbové a Albánci. Prosím vás, ty příklady, které jste zmínil, zveřejněte je, protože je důležité, aby se vědělo, že jsou trhy, kde lidé spolu, eh, spolu žijí, spolupracují, nebo vesnice a tak dále. A to všechno by se mělo dít v průběhu nadcházejících týdnů, aby ty volby byly završeny úspěchem. Eh, děkuji, pane Svobodo. A nyní dávám slovo kolegovi Vocnovi. Krátce. Děkuji, pane Fejt, za vaše slova. Velice mě zaujalo, co jste řekl o tom Mitrovickém fóru. Nevím, jestli jsou nějaké doklady o ještě dalších e, aspektech pokroku, pokud jde o Mitrovici, mezi Kosovany a kosovskými Srby. Jaký je postup Bělehradu k této otázce, alespoň v míře, kterou můžete posoudit? Jestli jsou nějaké snahy podkopat úsilí fora. A můžete nám také říci něco o postoji členských států k vaší práci, a to zejména těch členských států, které neuznaly Kosovo? A zda a které členské státy byly obzvlášť užitečné a vstřícné a podporovali vás vzhledem k tomu, že váš evropský bač, rozpočet je tak malý, tak je pro vás jistě tato podpora velice důležitá. A konečně, mohl byste prosím říct si něco o tom, jak dlouho bude ještě tato mise trvat. Původně se počítalo, že do roku 2010 je teď jasné, že bude potřeba mnohem delšího období. Myslíte si, že budete zástupcem, který tam bude až do konce, nebo bude potřeba najít vašeho nástupce? Děkuji. Děkuji, pane Vocné. že jsem řekl. Nyní dám slovo doktoru Fejtovi, aby mu odpověděl na první tři dotazy a budeme potom následovat s dalšími dotazy. Máte slovo. Ehm, ano, děkuji. Takže za prvé, cítím se velice povzbuzen tím, co řekla paní Pak, co řekl pan Svoboda o významu těch místních voleb. A je v zájmu nás všech, abychom celou, celé společenství posunuli vpřed směrem k účasti na těchto volbách. Strategickým cílem naší mise a misí a tady musím vyjasnit hned panu Vocnovi, že i když jsem tu jako zvláštní zástupce Evropské unie, tak je známo, že mám ještě další odpovědnosti. Ale tyto všechny odpovědnosti se zbíhají v jednom bodě. A to je strategický cíl, kterým je dosažení integrace jednotlivých společenství Kosova. To je totiž předběžná podmínka pro dosažení stability i v širším balkánském kontextu. Čili jedna taková ingredience a určitý taktický krok je podporovat Srby a pobízet je, aby se účastnili voleb. Ačkoliv ty procesy běží samostatně, tak eh, ty městské, ty eh, místní volby a proces decentralizace mají také styčný bod a vzájemně na sobě závisí. Protože my musíme oživit ty městské obecní orgány. Tam, eh, kde dojde potom k transformaci, tam, kde je srbská většina. A je tudíž klíčové, aby srbské společenství vnímalo tuto příležitost účastnit se a aby se z nich stali příjemci všech přínosů, které sebou nesou tyto nové obce a Eh, nové municipality a s tím spojená nová práva. Ten proces decentralizace významně pokročil. A za předpokladu dobré spolupráce s kosovskými orgány a ministerstvem pro místní zprávu se nám snad podaří minimálně složit takzvané přípravné volební týmy, kde jsou i za srbskou stranu experti, orgány a představitelé, které, které vlastně zajistí, aby ty, tyto municipality byly funkční. Tím bude vyslán velmi silný signál srbskému obyvatelstvu Kosova i Bělehradu, že se jedná o pozitivní příležitost, které by se mělo využít. Já nemohu než spekulovat o tom, jaký postoj zaujme Bělehrad k těmto novým změnám. Ale můžeme získat hodně. A to teď je bez ohledu na eh, právní otázku konečného statutu Kosova. Rád si všímám zájmu členů tohoto výboru o nějakou pozorovatelskou misi. Momentálně konzultuji s komisí o možnosti organizace takové pozorovatelské mise, vzhledem k tomu, že tam nebude OBS, která je omezena svým mandátem. Proto to musí být provedeno, provedeno jinou organizací a já nevidím žádnou jinou instituci, než právě tento parlament, která by byla vhodnějším partnerem volebního procesu vzhledem k té evropské perspektivě evropské výhledu, evropskému výhledu, který eh, obdrželo Kosovo jakožto součást širšího balkánského regionu. K dalším konkrétním dotazům se vyjádřím jen stručně a rychle. Situace na severu je stále velmi složitá. Eulex je u těch dvou brán, kde se registrují, nebo přechodu, kde se registruje zboží pod celním dohledem a jinak kosovská policie je převážně monitorována Eulexem a stojí před nimi výzva obnovy v Koje, víte, jako a, a vlastně eh, bydlení v této oblasti, to je blízko Mitrovice. Asi jste něco o tom četli v médiích. Je tam velký potenciál nestability a násilí. My doufáme, že ty místní volby budou rovněž příležitostí překonat tyto různé paralelní struktury a že s tou autonomií, kterou dostanou jednotlivá společenství, ty paralelní struktury postupně odomřou. A že to bude také výrazný krok v rozvíjení instituční udržitelnosti Kosova. Pokud jde o rozvoj fóra, mohu říct jen to, že máme mnohočetné kontakty se srbským společenstvím a s jednotlivými občany v Mit- Srbské Mitrovici. Ale 15. listopadu nebo krátce poté doufáme, že budeme moci po- přistoupit k vytvoření sam- samostatné eh, severomitrovické municipality. Tak, jak eh, to bylo navrženo již v programu. Pan Watson se ptal na budoucnost vlastně mého funkčního období, mého působení v Kosovu. To je vždycky taková riskantní otázka. Já ovšem doufám, že se ještě dostavím před tento výbor, abych mohl vám mohl něco říct o Kosovu, ale samozřejmě, že moje další působení závisí na jednomyslném souhlasu členských států. Pokud jde o mé další odpovědnosti, tak to se zazřídí jinými procedurami. Ale pokud jde o klíčové cíle Evropské unie, na kterých se dohodla Evropská rada a rada koncem roku 2007 a začátkem 2008, to znamená podpořit sociální a ekonomický rozvoj Kosova a přispět k posílení právního řádu v Kosovu, tak všech 27 členských států podpořilo moje úsilí v čele mise Eulexu a v čele mise na podporu právního řádu a já jsem vděčný za podporu členských států. Děkuji. Děkuji, pane doktore Fajte. Ehm, zase skutečně efektivní. Eh, druhé kolo otázek. Začneme panem Lunáčkem. Máte slovo. Paní Lunáček. Pane Fajt, já vám chci poděkovat za zelené, za vaši prezentaci, za to, že jste zdůraznil některé pozitivní aspekty vývoje v Kosovu, že nehovoříme jenom o tom, jak je ta situace obtížná, i když samozřejmě potíže v mnoha částech země přetrvávají. Velmi správně jste poukázal na potřebu zvýšit také hospodářskou stabilitu v zemi, tak, aby měli lidé pocit, že jim vlastní země patří že tam mohou pracovat, že tam mohou bydlet, že nemohu, nemusí za prací, za blahobytem odcházet do nějaké jiné části Evropy. Já jsem z Rakouska, kde jsme měli hodně lidí, kteří se tam ucházeli o azyl a stále jich tam ještě hodně zůstává. Takže velmi bedlivě sleduji, co se v Kosovu děje. Pane Fajt, za naší frakci podporuji ještě jednu věc, která zazněla již dříve, a to právě té myšlenky pozorovatelské mise. Já vím, že OBSE Rada Evropy se toho nemůže zhostit, takže je důležité, aby to udělala Evropská unie. Je to výjimečná situace, je to výjimečná země. A proto je tak důležité, abychom uspěli s vytvořením evropské mise podporuji další zástupce frakcí a doufám, že se to podaří. Takže i v tomto máte naši plnou podporu. Vy jste sám hovořil o práci policie a mě by zajímalo, kolik z té evropské pomoci bude ještě potřeba protože policejní práce je důležitá k tomu, aby se lidé cítili bezpeční jedině tehdy, když je ta policie dobře vyškolená a když ví, jak se k lidem chovat. Pokud není policie vyškolená, tak se lidé policie z pravidla spíše bojí. Takže bych se chtěla zeptat, jak eh, posuzujete tuto situaci. A dále organizovaný zločin. Jak to vidíte z postoje, z pozicí žen v zemi. A pašování, to je něco, obchod s lidmi, to je něco, co se týká e, samozřejmě hodně žen, nejenom, ale hodně žen se ocitá v této situaci proto, že jim schází vzdělání a příjem. Můžete nám tudíž říci něco víc o, doufám, nějakém pokroku i v této oblasti? A ještě jedna věc, kterou chci doplnit k tomu, co již řekl pan Svoboda. Bělehrad již varoval a vyzýval srbské, eh, albánské Srby, aby se neúčastnili voleb. Já doufám, že Bělehrad a místní srbské orgány v Kosovu pochopí, že ty volby jsou pro ně způsobem, jak vzít věci pevně do rukou. Že je to v jejich zájmu. A mě by zajímalo, do jaké míry si myslíte, že by Bělehrad mohl nějakým způsobem v tomhle pokročit a vidět situaci jinak a doporučit Srbům, aby se účastnili voleb a co proto může parlament udělat. A ještě poslední otázka, která je možná trošičku citlivá, vy jste řekl, že nejste jenom evropským zástupcem, ale také ten mezinárodní občanský zástupce a my víme, že ICO financují různé země a víceméně země, které akceptovaly e, nezávislost Kosova. Vidíte nějaký potenciální spor v těchto dvou funkcích, kdy někteří lidé mohou kritizovat, že jste financováni z ICR ze strany zemí, které akceptovaly nezávislost a pak ze strany Evropské unie, kdyby tam měla být větší neutralita. Vnímáte tam nějaký potenciální konflikt? Já doufám, že tam není, ale chci se zeptat. La parole. Děkuji a předáváme slovo kolegovi Banon. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat Petrovi Fejsovi za to, že dnes mezi nás přišel a chtěl bych mu poblahopřát k velmi profesionální práci k tom, jak zvládá tuto obtížnou misi. A to říkám bez jakékoliv dvouznačnosti, kterou někteří z nás možná mají ke statutu Kosova a k tomu, že mise EULEX probíhá pod rubrikou Evropské obrané politiky. Samozřejmě my rádi eh, poskytujeme civilní podporu, ale já mám trochu problém s tím, že se to provádí pod eh, názvem eh, vojenské mise. Pane Fifi, mě by zajímala jedna věc, o které jste se zmínil jenom na okraj, je to mise KFOR. Zapomínáme někdy, že tady je prakticky 14 tisíc vojáků NATO v misi KFOR. Mnoho z nich pochází z evropských států. NATO samozřejmě je eh, v převážné míry evropská eh, organizace. Na to některé lidé zapomínají. Mě by proto zajímalo, jak probíhá koordinace mezi EULEXem a NATEM. Vy jste hovořil o tom, že NATO snižuje stavy a Eh, jaký je proto potenciál a proto mě zajímalo, co si o tom myslíte. A dále ve vztahu k kosovské policii tady jde o takzvané mentorování, což samozřejmě lze si vykládat různým způsobem. Znamená to, že jim poskytujete školení nebo je doprovázíte při jejich práci a pokud je neškolíte, tak by mě zajímalo, kdo je tedy školí. Já předpokládám, že máte uh, Eh, školení jako součást svého mandátu. A dále by mě zajímalo, jestli ta policejní práce je eh, mezi komunitní, nebo že tady vzniknou policejní složky, které budou výlučně pocházet z jedné nebo druhé komunity. Pak jste se zmiňoval o svém eh, vlastním funkčním období, ta by měl skončit v červnu 2010. Jak říkal Graham Watson, eh, eh, není to nutně tak, že nemáte málo peněz, máte k dispozici 200 milionů eur, ale otázka je, eh, jak dlouho ještě bude nezbytné mít v Kosovu tak velkou přítomnost. Myslíte si, že tam budeme ještě pro podobu dlouhých let, nebo ne? Děkuji panu Van a předávám slovo kolegovi Huntisovi. Eh, velice zajímavá je otázka Kosova, ale mám velký otazník. Pokud jsem správně slyšel, tak eh, ty pochybnosti jsou ještě velké politika, eh, zákrok, eh, zásah Unie ke statutu Kosova, jaký to má cíl? Kam směřujeme? Postoj levice je autonomie Kosova, nezávislost. Slyšeli jsme, že 62 zemí uznali nezávislost, mezi nimi také mnoho evropských zemí které uznaly nezávislost Kosova. Domníváte se, že tento průběh nebo cesta od směrem k nezávislosti zvyšuje napětí v regionu? Mohlo by to být precedentem také pro další případy? Existují možnosti nového mírového procesu, abychom našli nové řešení na základě Ehm, usnesení 1244 OSN. Podle nás existuje řešení stability právě v tomto eh, ustanovení. A pokud jde o program pro uprchlíky, válečné uprchlíky, kteří odešli a chtějí se vrátit do země, jaká je situace v této oblasti? A poslední otázka. Skutečnost, že Kosovo je centrem zločinu, obchodu s drogami, se zbraněmi. Pokud máme správné informace, eh, může se jednat o velkou, velké riziko pro celý region a celou Evropu. Co si o tom myslíte? Eh, děkuji, pane Hontis. V tento okamžik eh, bych předal slovo doktorovi Fejsovi, aby odpověděl na toto druhé kolo otázek a potom budeme pokračovat v následující diskuzi, kdy budou mít slovo čtyři poslanci, abychom dodrželi čas, který máme dispozici. Prosím, máte slovo. Um, I think by way of introduction, let me... Jenom na úvod bych chtěl vyjasnit eh, paní Lunáček a panu Farno Ordenovi, že já nejsem vedoucí mise EULEX. Já jsem zvláštní zástupce Evropské unie. Nejsem velitelem Eulexu. Já jsem ten, kdo poskytuje, jestli chcete, politické vedení. A oba členové tohoto výboru, doufám, se mnou budou mít eh, strpení, když jim eh, řeknu nebo nebudu moci poskytnout mnoho operativních eh, údajů. Pan Kemano, vedoucí mise Eulex, je asi ta osoba, která o tom ví více než já. A paní Lunaček bych chtěl říci, že nemám k dispozici statistiky, které by vypovídaly něco o pokroku v oblasti boje proti obchodu se ženami. A mohu vám říci, že bylo dosaženo pokroku, ale samozřejmě se nepodařilo eh, tento, tuto zločinnost úplně vymítit a Kosovo zůstává ještě tranzici nebo zůstala transitním státem jak pro obchod s drogami, tak pro obchod s lidmi. Měl bych nicméně také říci, že kosovské úřady berou vážně otázky eh, rovnosti pohlaví. Například je pro ženy vyhrazena kvota 30 eh, v kosovském parlamentu. A musím také přiznat, že tato kvóta nebyla naplněna, takže eh, je potřeba na tom dále pracovat, ale nicméně jako formální požadavek to v Kosovu existuje. A vidíme také snahu v rámci vlády nebo na dalších významných pozicích obsadit eh, některé z těchto míst eh, kvalifikovanými ženami. Abych se ještě vrátil k volbám. Já jsem velmi rád za to, co jste řekli o důležitosti těchto voleb a také, co jste říkali, že by někteří členové tohoto výboru mohli využít své kontakty k tomu, aby zapůsobili na Bělehrad a na srbskou komunitu v Kosovu, aby lépe využili této příležitosti a Chápete asi, že bych byl velmi vděčný za jakoukoliv podporu, které by se nám mohlo dostat v tomto smyslu. K mému dalšímu působení, jak už jsem říkal, a k, ke spolupráci mezi KFOR a EULEX, my si myslíme, že by se vzájemně měli posilovat. Musím přiznat, že někdy dochází trochu ke, ke zmatku, ale já jsem dal jasně najevo oběma svým eh, mluvčím, kteří mají na starosti tyto dvě oddělené mise, že je potřeba dbát na to, aby ty věci byly odděleny a že je potřeba se uvědomit, že eh, je to citlivá věc pro ty státy, které nechtějí uznat eh, nezávislost Kosova. Nicméně všechny členské státy a to říkám zejména na adresu pana Chuntise, všechny členské státy se shodly na vyslání zvláštního zástupce do Kosova. A podle mě je to příležitost a možnost posílit stabilitu v tomto regionu. A země, ze které pocházíte vy, Řecko, je Eh, velmi blízko tomuto regionu, takže jsou to věci, které jsou ku prospěchu nejenom Řecku, ale i dalším členským státům. No, pozoru na to, co jsem říkal před okamžikem, bych ještě chtěl dodat, že koordinace mezi přítomností NATO, tedy KFOR a EULEXem eh, funguje velmi dobře. Co se týče občanských nepokojů, tak eh, v těch případech eh, je ten proces třífázový. Nejprve jsou to místní úřady, potom je to EULEX, který na to musí reagovat a KFOR by eh, reagoval v třetí fázi, tedy v případě, že by, by se tato situace vymykala kontrole. Vždycky tady je tedy jakási záloha někdo, kdo může reagovat na další eskalaci násilí. Nicméně známkou důvěry v narůstající zralost eh, tamnějších institucí je to, že KFOR postupně snižuje své stavy. V současnosti je tam těch vojáků 14 tisíc. Všichni si uvědomujeme, že na to má další globální priority. A proto eh, je logické, že se snaží omezit eh, svou přítomnost. Eh, EULEX nicméně v Kosovu není tam v první řadě proto, aby prováděl školení. To školení bylo prováděno během devíti let, zejména OSN, které vykonávalo zprávu v Kosovu. EULEX je tady spíše proto, aby pomohl prohloubení těchto kompetencí. Jde tady o mentorování, jak jste říkal, jde tady o to, abychom doprovázeli policisty při jejich práci, abychom dohlíželi na to, co eh, se děje na policejních stanicích a na policejním prezidiu. Hlavním úkolem je konsolidovat multietnickou povahu policejních složek v Kosovu. Tedy jde o to, aby se aby k policii přistoupil co nejvíce Srbů. V minulosti došlo k tomu, že srbští policisté odešli z policijního sboru, ale mnozí z nich se již vrátili. A je také nesmírně důležité pro udržení důvěry u menšinových komunit, aby složení personální složení policejního sboru bylo co složeno co nejvíce komunit. Nechci odhadovat, jak dlouho bude trvat mise EULEX a kolik zdrojů si to bude vyžadovat. Dovolím si pouze říci, že v zásadě by mezinárodní přítomnost neměla být delší, než je nezbytně nutné. Zejména v oblasti právního státu je tady ale ještě potřeba odvést hodně práce. A já si myslím, že by bylo ku prospěchu všech členských států Evropské unie, abychom dohlédli na to, aby právní stát začal fungovat eh, plně, aby také do země mohly přicházet zahraniční investice, protože to by mohlo na pomoci dalšímu hospodářskému a sociálnímu rozvoji Kosova. A na závěr, ještě abych odpověděl otázku pana Chuntise, já si uvědomuji, že existují rozdílné názory na statut Kosova ale jsou tady určité věci, na kterých se dohodly všechny členské státy, bez ohledu na to, jestli nezávislost uznávají nebo ne. A my se snažíme na těchto věcech dále pracovat. A myslím, že k tomu máme podporu všech členských států. Nechtěl bych se pouštět do spekulací o budoucnosti statutu Kosova. Již bylo řečeno mnohými, že nezávislost Kosova je nezvratitelná, to je velmi důležité tvrzení. A já si tedy myslím, že přijetí nějaké další rezoluce OSN není žádnou podmínkou budoucího rozvoje Kosova. Nicméně pokud by došlo k přijetí rezoluce OSN, tak by to možná nebylo úplně marné. Grazie. Děkuji, pane doktore Fejt. A předávám slovo kolegyni Čanáko. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον ειδικό. Děkuji zvláštnímu zástupci za to, co nám řekl. Mnoho z toho, co jste říkali, je pozitivní. A já jsem se chtěla pozastavit na dvěmi otázkami. Jaká populace opustila zemi? K jaké komunitě patří část obyvatel, která opustila zemi? A potom druhá otázka. Vy jako zástupce jste v přímém kontaktu s Bělehradem, pokud je otázky, které se týkají účasti například na obecních volbách. Slycháme totiž hm, hlasy, podle kterých Bělehrad podporuje. Je to skutečně tak, nebo hm, se to jenom tak povídá? E, dochází k pozbuzování Srbů na volbách, nebo ne? Vy sám jste řekl, že na úrovně srbské populace dochází k tomu, že srbové se vrací do země. Je tam tedy otázka uh, lokální rovnováhy. Děkuji. Děkuji paní Čenako a nyní slova kolegovi Talerovi. Grazie, prezidente. Rád bych vám čestitev, gospod Fajt, za vaše dobro upravljanje. Eh, děkuji, pane Fejte. Děkuji za práci, kterou vykonáváte za nepříznivých, těžkých podmínek a také eh, způsobem, který nás uklidňuje. Děkujeme za výsledky, které jste nám eh, nyní ukázal. Já jsem žil v Jugoslávii a pamatujeme si na proces řízení zemí na Balkánu bývalých jugoslávských zemí před 20 lety. V součástí bylo Kosovo, které ztratilo autonomii, pokud je o eh, Srbsko a Miloševiče. Doufáme, že proces stabilizace východního Balkánu se podaří uzavřít právě v Kosovu, kde vše začalo. Mám otázku. Je zde nová situace v regionu, pokud jde o víza. Připravuje se rozhodnutí pro zákaz vizit eh, víz pro občany Makedonie a Černé hory. To znamená sousedy Kosova. Ale podle mne to zkomplikuje situaci. Víza nebudou současně zakázány pro všechny občany celého regionu. Nebo zrušena. A to povede k dalšímu rozdělení a dalším komplikacím. Pokud je o získávání pasů, které umožní volný pohyb. Podle mě to bude způsobovat problémy jak v Bosně a Hercegovině, tak také v Kosovu. Jaký je váš pohled na to? Jaký je váš pohled na Kosovo? Jak vidíte výhled právě v problematice víz? Členské státy Evropské unie, jak mohou přispět k dosažení statutu bez víz, bez vízového statutu? Předpokládá se již pomoc formou konzultací které by byly poskytnuty vládě v Prištině v oblasti víz a um, zajišťování pasu a tak dále. Děkuji. Děkuji pane Talerovi a předávám slovo kolegovi Erlakovi. Prosím. Prezidente, uh, I appreciate uh, eh, Mr. Faith. Já jsem velmi rád, že pan Faith eh, mezi nás přišel a popsal nám současnou situaci v Kosovu a o působení Evropské unie. Já se plně uvědomuji potíže, se kterými tam musíte eh, se potýkat. Nicméně nejsem spokojen příliš s vaším názorněním tamnější situace. Většina vašich eh, slov se týkala konání voleb. Pouze velmi povrchně jste hovořil o těch nejdůležitějších eh, věcech pro Kosovo. Já jsem tam kdysi pracoval jako zástupce Evropské unie a největší problém Kosova kromě mezietnického násilí, je obrovská korupce v politice a obrovská míra organizovaného zločinu a obchod s lidmi. To z Kosova dělá velmi vážnou hrozbu pro Evropskou unii. Je k propojení organizovaná zločinnost politikou je velmi hluboké, podle mě jedním z nejhlubších kdekoliv na světě. Moc organizovaných eh, zločinských skupin je velmi velká, já bych, bych měl odhodnout eh, jaký je rozdíl mezi kosovskou mafií a italskou mafií, tak ta kosovská je mocnější a lépe organizovaná než ta italská. A to je Sicílie sama o sobě více než dvojnásobně větší než Kosovo. Upřímně řečeno by mě zajímalo, jaké existují měřítka pro to, abychom mohli říct, že došlo k úspěšnému vývoji v Kosovu. zeptat, jestli pouze počet nějakých eh, násilných incidentů nevypovídá nic o demokratičnosti eh, země. Vy jste říká, že nejste vedoucí mise EULEX, že jste pouze zástupce Evropské unie, ale i jako takový můžete hrát roli při stanovování priorit. A já bych proto rád eh, něco slyšel o tom, jak vlastně můžeme reálně měřit jestli je Kosovo na dobré cestě nebo ne. Jestli je to boj proti organizovanému zločinu, potlačování obchodu s drogami, eh, regulace nebo zákony proti praní špinavých peněz. Vzhledem k tomu, že Kosovo ještě není plnohodnotným státem, tak ještě není plně uznáváno, nejsou uznávány jeho orgány, orgány jako spolehliví partneři pro mezinárodním měřítku. A proto se také neudělují víza kosovských občanů. Možná eh, to nikdo nechce říci, ale toto je nejdůležitější důvod, proč pravodajské agentury a proč eh, vízové orgány odmítají eh, udělovat víza kosovským občanům, protože jsou tady velké problémy a je to velká hrozba pro eh, státy v blízkosti Kosova, jako je Itálie nebo Řecko. Abych nehovořil příliš dlouho, my si myslíme, že vzhledem k tomu, že EULEX stojí 160 milionů euro ročně, tak se chci zeptat, podle čeho můžeme měřit úspěch nebo neúspěch této mise. A mohl byste nám říci, pokud máte nějaké informace o tom, jak to tam vypadá. Eh, Děkuji panu Arlakimu a nyní slovo paní Kumucakos. Eh, eh, Ευχαριστώ πολύ τον ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής. Děkuji zvláštnímu zástupci Unie eh, za jeho vystoupení. Máte skutečně obtížný úkol, vy a Eulex v Kosovu. Já jsem chtěl vědět něco, co se týká především politického kontextu. Jak může politika ovlivnit a její kontext, ovlivnit vaši práci a politický vývoj v Kosovu? Konkrétně eh, by mě zajímala skutečnost, jak víte, tak Bělehrad se obrátil na eh, tribunál v Hágu, aby vydal rozsudek, aby nezávislost Kosova byla uznána nezávislost, která byla mnohými uznána. Rozsudek zatím nebyl vysloven, jak se ještě nevyslovil. Hodnotíte to nějakým způsobem? Víte, jakým směrem půjde rozhodnutí Hágu, Hákského tribunálu? Hm, pokud to můžete nějak zhodnotit nebo máte blížší informace o tom, kdy bude vysloven tento rozsudek v Hágu a hm, kam bude směřovat. A jak může tento rozsudek ovlivnit prostředí a klima v Kosovu. Pokud bude vynesen rozsudek před volbami, jaký to bude mít vliv na volby? Je jasné, že dojde k vývoji podle toho, zda e, rozsudek bude hovořit o legitimnosti nebo naopak neuznání této nezávislosti. Pokud bude tedy rozsudek záporný, pak bude eh, výsledek také opačný. Bude to mít vliv na vaši práci? Eh, můžete mi říct si svůj názor na případný vliv tohoto rozsudku? Děkuji, pane Komucakos. A předávám slovo, ještě bude eh, pan Gomez a potom budu následovat odpovědi. Děkuji, pane předsedo, a vítejte mezi námi, pane zástupče. Abychom mohli bojovat proti korupci a organizovanému zločinu, musí dojít k ekonomické udržitelnosti nebo stabilitě v Kosovu. A tady Evropská unie selhala při rozdělování úkolů v rámci UNMIK. A proto se chci zeptat, jestli tady došlo k nějakému pokroku, jestli se vyvíjejí nějaké hospodářské aktivity. Například, eh, jestli se vyřešil problém s elektrárnami. A ještě k otázce žen. A tady nejde jenom o ženy jako oběti obchodu s lidmi, ale o to jejich postavení ve společnosti. EULEX se snaží pomáhat kosovským ženám co na tom relativně dobře, samozřejmě eh, že ještě nenaplnili svou kvotu v parlamentu, protože jim to muži neumožňují. Ale já bych se chtěl zeptat ještě na otázku velvyslanců. Z Kosova byla jmenová řada velvyslanců. Já se chci zeptat, jestli někteří z nich jsou ženy, protože v minulosti tomu tak nebylo a k nasazení Eulexu v Mitrovici. Funguje to tady? Podílí se také Eulex na fungování soudu v Mitrovici a vím, že Eulex potřebuje zaměstnance a já se chci zeptat, proč je členské státy nevysílají. Jde tady o jejich financování nebo jsou proto i jiné důvody? Prima di ehm, passare la parola... Než předám slovo doktory Fejfovi, chtěl bych stručně odpovědět na poslední dotaz kolegyně Gomez. Eh, naše kolegyně Nic eh, prezentovala pozměňovací návrh, eh, který se týkal rozpočtu a jde se o další, jedná se o další rozšíření právě proto, abychom podpořili přítomnost žen u speciální, u zvláštních zástupců Evropské unie v různých krizových scénářích. To znamená, vaše poznámka byla již realizována před tímto zákrokem. Prosím, máte slovo, pane doktore. Yeah, to start First, uh, the question by Madame Takže nejprve otázka paní Jenako. Po násilí koncem 90. letech, 90. let, 99. Také bych asi měl zmínit 2000-2001, tak mnoho členů srbského společenství ze Srbska odeš, z Kosova odešlo. To je něco, co je vysoko na mém seznamu priorit. Zajistit návrat Srbů a příslušníků dalších menšin do Kosova. A uvažoval jsem o různých krocích, které by toto umožnily. Tak, abychom mohli těmto lidem zajistit bezpečné životní podmínky v Kosovu. Zdroje, které má k dispozici Ministerstvo pro návraty, jsou omezené. A musíme je ještě posílit prostřednictvím financí z různých dalších organizací. Já jsem neměl to privilegium eh, komunikovat s Bělehradem v této otázce, ale snažíme se urychlit proces návratu a docházelo k tomu, že jsme eh, tedy byli svědky postupného, i když velmi pomalého, ale pozvolného navracení uprchlíků a navracení lidí do Kosova. A tento proces by měl pokračovat i v dalších letech. Pokud jde o liberalizaci vízového styku, tak bych chtěl pana Talera požádat, aby byl schovývavý. Já nechci předjímat to, co řekne, řekne komisař Ren na toto téma, protože on jistě mnohem lépe vyjádří všechny otázky související s liberalizací víz. Ale co je obecně důležité, aby státy měly instituční kapacitu, která jim umožní vypořádat se s bezvízovým prostředím a zajistit přitom dostatečnou míru jak pohraničních kontrol, tak i vydávání biometrických pasů občanům. To se v případě Kosova ještě nepodařilo. Kosované nemají biometrické pasy, ale mohly by se zavést ve velmi brzké době. Evropská unie prostřednictvím EULEXu uzavírá eh, některé nástroje, které by měly umožnit technickou spolupráci v policejních a celních záležitostech. A je to také něco, co souvisí s požadavky na, na Srbsko, ale Mělo by to mít pozitivní dopad průběžně, eh, postupně i na Kosovo. Jak řekl pan Solana, Kosovo zůstane nadále v tomto procesu a snad někdy nadejde doba, kdy, jak jste sami řekli, budeme moci přistoupit k vlastně dosáhnout úplné, úplného bezvízového prostoru. Se zájmem jsem si vyslechl popis pana Aláčeho, popis závažnosti těch problémů. Já myslím, že to, co jsem řekl, není v rozporu eh, s tím, co jste řekl vy. Všichni souhlasíme, že ten problém je velice vážný. To je právě důvod, proč Evropská unie souhlasila s rozmístěním této zatím největší civilní mise za hranicemi Evropské unie. Jaký bude konečný stav, jaké jsou parametry úspěchu? To podobně jako v případě jiných misí jsou pohyblivé cíle. Ale je nutné, abychom nastolili právní řád, aby se Kosovo přiblížilo evropským institucím. Máme velkou páku, kterou můžeme využít, kterou můžeme použít tlaku na kosovské orgány, aby spolupracovali s misí EULEX. Existuje velký zájem, jak možná víte z předchozích zkušeností, mezi Kosovany, aby se stali součástí evropského projektu. Tudíž jsou vedoucí představitelé pod velkým tlakem, aby ukázali nějaký pokrok. Pravda, hovořil jsem o zakládání institucí, ale, ale další fáze se zaměří zejména na to, jak zajistit, aby tyto instituce fungovaly podle mezinárodních standardů. A to se do značné míry týká otázky dobré zprávy, zodpovědnosti a dořešení některých významných případů organizovaného zločinu a korupce. Nemohu vám zatím uvést žádná konkrétní čísla. Do značné míry je to odpovědnosti Eulexu, aby rozhodl o jednotlivých vyšetřováních. Ale v Kosovu se očekává i mezi občany že EULEX může zajistit stíhání některých vysokoprofilových případů a že to urychlí celý proces potírání eh, organizovaného zločinu a korupce. Mějme také na zřeteli, že komise má velký zájem o tyto otázky, protože třeba otázka udělování zakázek, státních zakázek, tam hrozí velká míra různých podvodů. A teď bych se přesunul k otázkám pana Kumulcákose k Mezinárodnímu tribunálu, k Mezinárodnímu soudu. Nemohu předjímat, jaké budou rozsudky ale určitě to bude trvat déle než do 15. listopadu, než, dos, než budeme mít nějaké výsledky. Víme, že se zorganizují slyšení někdy v prosinci a soudci pak budou pracovat na závěrech s tím, že soud pak vynese určitý eh, posudek, někdy v průběhu příštího roku. Ale je to opravdu spíš určitý poradní posudek. Není to, eh, není to výrok, eh, soudní výrok ve smyslu nějakého rozsudku. Není to něco, co by bylo závazné pro všechny členské státy. Ale pro státy, které uznali Kosovo, to bude mít velký význam, ale budou muset sami posoudit, jaký jakou důležitost, jaký význam tomu přisoudí. Paní Gomez, děkuji za vaše laskavá slova. Mohu říci, že hospodářská situace v Kosovu je i nadále dosti křehká. Ekonomický propad si také vybral svou daň a ještě ty dopady se teď ještě zhoršují v důsledku určitých, um, určitého doznívání některých jevů, vzhledem k tomu, že eh, Kosovo je ekonomika ještě stále zaostalá, která není příliš zapojená do globálních struktur, takže některé problémy přicházejí se spožděním až teď. mohou mít velmi negativní dopad na zaměstnanost a na snížení přímých zahraničních investic. Zejména se obávám, co se bude dít s privatizací. Energetický sektor je jedním z eh, mála potenciálních zdrojů eh, vývozních příjmů. Ty zdroje hnědého uhlí, které Kosovo má, mohou být využity k výrobě energie a ta zase může být exportována. Ovšem privatizace byla ovlivněna stažením některých potenciálních uchazečů o transakci, o privatizaci celého kosovského komplexu a tím pádem budeme muset v dalších měsících rozhodnout, co dál. Doufám, že eh, k tomu obchodu ještě dojde. A to velmi brzy. Jinak bude nutno dovážet elektřinu se všemi eh, nepříznivými dopady, které to bude mít na rozpočet. Některé důležité funkce zastávají ženy. Míst to um, zastupkyně ministra pro zahraniční záležitosti je, je například žena, která vykonává svou práci s velkou mírou profesionality. A pokud jde o Mitrovický soud, tak zatím jsme ještě nedospěli tak daleko, že by kosovsko-albánští a kosovsko-srbští soudci pracovali spolu, ale máme kontakty i na severu a s Bělehradem, tak aby k tomu mohlo dojít. A ještě jedna poslední věc, a tady budu možná potřebovat pomoc výboru. A tím se chci vrátit k tomu, co řekl pan Alači, o závažnosti organizovaného zločinu a korupce. Možná bude nutné zajistit ještě více prokurátorů, státních zástupců, aby se řešily některé z těch závažnějších případů. Tudíž je možné, že budeme muset vyzvat členské státy, aby zajistili tyto klíčové experty pro další práci. K tomu, aby mise EULEX byla úspěšná. Eh, děkuji, pane doktore, za vaše vystoupení. Opět jste byl přesný. A přejdeme k posledním pěti otázkám kolegů, kteří požádali o slovo. Začneme paní, panem Auletem. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také vám, pane zvláštní zástupče, že jste s námi. Přejeme vám hodně úspěchů v další práci. Vítáme, co jste řekl o pozorovatelské misi Evropské unie. My nemáme zájem jenom samozřejmě na Kosovu a jeho evropské perspektivě, ale také demokratizaci všude ve světě. A máme, myslím, hodně zkušeností s pozorováním voleb. A, takže to je něco, co můžeme nabídnout, či můžeme přispět. Váš mandát zahrnuje také podporu lidských práv a základních svobod. A já se vás chci zeptat, jak byste posoudil největší stávající výzvy v Kosovu právě pro lidská práva a svobody. Slyšeli jsme, co jste řekl k té mezinárodní přítomnosti a určitým výhradám. Je to z jedné části společenství. Jsou tu nějaké trendy, je tu, je tu něco, čeho bychom, čeho bychom se měli poučit, protože kdekoliv jsou nějaká mezinárodní vojska na cizím území, tak se potýkáme do určité míry s obdobnými problémy. Mohl byste toto nějak zařadit do kontextu? A pak otázka policejní a celní spolupráce také ze Srbskem a spolupráce s návratem uprchlíků. Mohl by se to vztáhnout nejenom k Srbsku, ale také k dalším zemím základní, západního Balkán, Balkánu a srovnat to možná s dobou před rokem, jak se rozvinuly bilaterální vazby a aktivity v této oblasti právě se sousedními státy. Eh. Děkuji, pane Hovite, a slovo pan Bambálen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, ik wil... Děkuji. Rád bych položil panu Fajtovi otázku. Ve zprávě se píše, že srbská politika v podstatě směřovala k tomu, aby nadále policie, nemocnice a spoustu dalších věcí zůstávalo pod kontrolou Bělehradu. Tím pádem je velmi těžké mít eh, a založit nějaké místní orgány. Lze zastavit tento srbský vliv a co se v této věci dělá? Eh, Děkuji, pane Vambálen. A kolega Kirilov má slovo prezidente. Uh, uh, já bych chtěl zkrátit svůj příspěvek tím, že vlastně navážu na to, co tady říkal kolega Lači. A já Každopádně co mi dělá vrázky, je, do jaké míry tato eh, situace ohledně organizovaného zločinu a eh, korupce, do jaké míry mohou věci ovlivňovat politici. A to dokonce i lidé na vysoké úrovni, protože pan Fejt ví velice dobře, že organizovaný zločin míří v Kosovu velmi vysoko až do těch nejvyšších kruhů. Tohle je velká výzva. Pokud tomu nebudeme věnovat dostatečnou pozornost, tak se také můžeme ocitnout eh, v situaci, která bude velice vážná. Mě pobavilo do určité míry, jak eh, vzhledem k tomu, že jak jste hovořil o tom, jak, jak můžeme předávat zkušenosti a školit a tak dále, eh, do jaké míry tohle bude fungovat, protože víme, že jsme na velice vratkém právním základě. Představme si, že eh, třeba ten boj proti zločinu začne fungovat, začne to být efektivní a to se dotkne hodně významných lidí na důležitých místech. A já jsem si jist, že tohle není jenom záležitost občanské společnosti v Kosovu, může se to dostat mnohem dál, a to až do stádia, a doufám, že se tam nedostaneme, opravdu vám přeji hodně zdaru, ale mohli bychom se, mohlo by to dospět tak daleko, že ten boj proti zločinu bude účinný a zobrazí se to také ve všeobecném postoji a velká část té takzvané společnosti, já říkám takzvané společnosti, protože lidé v Kosovu si přáli eh, nezávislost z různých důvodů, že tato společnost řekne, děkujeme vám, Evropská unie, my už vás nepotřebujeme. už se ukazují známky takových, eh, takových tendencí. Mohli bychom se dostat do vážných eh, potíží, kdybychom nepochopili dobře tento vývoj. Ty celní operace, které organizujete, ty jsou důležité, ale dobře víme, jak funguje ne- nelegální obchod to nejde jenom na jedno nebo dvě místa, to, to probíhá přes, přes hory, všude. To není otázka nějakých dvou přechodů. Že ne, že bych vás, vám, ne, že bych vám chtěl nějakým způsobem brát seberuvěru, ale myslím, že bychom eh, měli být obezřetní a velmi realističtí a chci říct si, že i když nejsem až tak optimistický, tak vám přeji velký úspěch. Děkuji, pane Kirilové. A nyní kolega Kačin. Grazie, prezidente Albertini. Eh, gospod Fejt, eh, nisem zadovoljen z vašimi odgovori, ko gre za vizni režim. Eh, na Zahodnem Balkanu Evropska unija že dolgo dela velike nap... Děkuji za slovo. V té východní části Balkánu už dlouho, dlouhou dobu, jak se obávám, dochází k chybám. Maďaři odnímají Srbům občanství, to tež se děje v Chorvatu a občanů Bosnie. A není dokonce Srbové, kteří mají pas Srbska, ale žijí v Kosovu, nebudou moci využívat výhod víz Kosova. To znamená, Jestliže máte pas a žijete ve stejném státě, tak nedostanete výzum. Dochází zde k diskriminaci. Diskriminace, která povede Srby k tomu, aby Kosovo opouštěli, místo aby se tam vraceli. Je zapotřebí praktické řešení na praktické problémy. Jediné praktické řešení je následující. Musíme čelit organizovanému zločinu a korupci. A vy jste hovořil o biometrických pasech. Já ho nemám. Nemám biometrický pas a domnívám se, že mnozí v tomto sále nemají biometrický pas. To znamená, potřebujeme zázračné řešení, ale problém je, že neexistuje konkrétní politika a my nedokážeme pozbudit osoby tak, aby eh, se cítili rovní a vítáni, rovnocení. Já vím, že to není pouze ve vaší kompetenci, ale přesto vám položím otázku. Co navrhla Evropská komise na základě zkušenosti Evlexu, aby politika víz vůči, Kosova se, vůči Kosovu se změnila? Tato jediná země kde ještě nedošlo k nabídnutí programu usnadnění v oblasti víz. Děkuji, pane Kačie, a e, diskuzi uzavře uzavře kolega Munidecea. Máte slovo. Mi primera pregunta iba en el mismo sentido que la del señor eh, Mám otázku jako pan Kači. Vyloučení z osvobození od víz u Srbů. Může to jít proti politice, kterou my zastáváme v tomto regionu. Chceme konsolidovat multietnickou společnost. Nemyslíte si to tež? A poté v, a, ve slovníku zvláštního zástupce, možná se, chy, možná se mýlím, ale vy jste a, e, nehovořil o zcela základním konceptu naší zahraniční politiky, a sice o mezinárodní legalitě. Jestliže tento mezinárodní, eh, koncept mezinárodní legality byl rozvinutý, pokud by byl rozvinutý, tak se domnívám, že bychom mohli hrát významnější roli v regionu. Pokud je o závěrečné odpovědi, tak eh, předávám slovo doktorovi Fejsovi, prosím. Maybe I, for this last one should work backwards and... Možná bych eh, v tomto závěrečném kole diskuse měl se pokusit ujistit eh, pana Musiče, že Evropská unie pracuje na základě mezinárodního práva. Buďte o tom ujištěn. Bohužel někdy dochází k rozdílným postojům v interpretaci mezinárodního práva. Jinak vám skutečně mohu potvrdit všechno, co děláme na všechny naše kroky v rámci společné bezpečnostní a zahraniční politiky a e, společné evropské obrané politiky, včetně e, vyslání mise právní stát, včetně práce Evropské komise v Kosovu. To všechno je naprostém souladu s mezinárodním právem. E, chtěl bych vás poprosit o strpení a pochopení, protože eh, celá řada těch otázek, které se týkaly víz, eh, se týkají, eh, by měly být spíše položeny panu komisaři, protože ten má pravomoc navrhnout řešení těchto otázek komise, a komise potom rozhodne. Co se týče toho konkrétního případu kosovských Srbů, jak tady bylo řečeno, kteří nedostávají víza, tak na to se můžeme podívat i z jiného úhlu pohledu. Pokud by se bezvízový styk vztahoval na všechny občany Kosova, tak bych bylo možné se zeptat, jestli by kosovští srbové se orientovali více na Bělehrad a méně se potom zajímali o integraci s kosovskými Albánci v Kosově. Takže usnadnění vízového styku pro všechny obyvatele Kosova by přinejmenším podle mě, ale říkám vám svůj osobní názor, by eh, více vedlo k posílení integrace, než kdybychom rozlišovali podle eh, jednotlivých komunit v Kosovu. To vám tady předkládám jako svoji osobní úvahu. Osobně nemám problém s eh, tím rozhodnutím, které snad bude přijato eh, v oblasti usnadnění vízového styku a které prozatím nezahrne obyvatele Kosova. A že tedy celkový dopad eh, tohoto rozhodnutí bude pozitivnější, než kdyby se rozlišoval mezi obyvateli Kosova. Pan Korelov hovořil o účasti některých politiků na organizovaném zločinu a o nebezpečí, že pokud naše mise bude úspěšná, tak by na to mohli reagovat negativně. S tím se musíme smířit. Ale i tak bych chtěl vám i ostatním řečníkům, kteří na to pozorňovali, říci, že tady existuje určitý vliv, který Evropská unie má, a to je vyhlídka na členství v EU. Myslím, že mnoha, mnoho politiků a mnoho občanů Kosova má velký zájem o výhody, které by plynuly z přibližování se Evropské unii. A bezvízový styk je jedna z těchto výhod. Oni si uvědomují, že v současnosti to není věc, eh, kterou, které by bylo možno dosáhnout v blízké době, a to také z technických důvodů. Existují tady určité technické požadavky, o těch eh, bude pravděpodobně hovořit komisař Aren. Eh, v tomto okamžiku Kosovo není schopné splnit tyto technické požadavky, ale Kosovo i nadále bude pravděpodobně usilovat o bezvízový styk a vidíte zítra, jak se to týká celého balkánského regionu. Samozřejmě to přání přiblížit se Evropské unii je jednou z hlavních motivačních sil pro občany a politiky v Kosovu, aby se eh, pustili do reform, aby prováděli nezbytné kroky. A aby spolupracovali eh, s misí EULEX eh, na boji proti organizovanému zločinu a korupci. Můžete říci, že jsem příliš optimistický. Nicméně, když pracujete v těchto místech eh, ve fázi post eh, konfliktu a nejste optimistou, tak byste mohli tvrdě narazit, protože eh, bez toho to nejde, bez určité dávky optimismu. Jinak to prostě jde, pane Kerelové, my musíme doufat, že se nám podaří dosáhnout pokroku. V brzké době mise EU začala v podstatě před tři čtvrtě rokem a myslím, že ještě pořád eh, můžeme věřit v to, že eh, výsledky, které tato mise má, se budou zlepšovat. Panu Van Balenovi bych chtěl říct, že tady pravděpodobně bylo nějaké nedorozumění. Já jsem nikdy neřekl ani nenapsal v žádné zprávě, že jsem pro zapojení Srbska do místní samozprávy v Kosovu co jsem se snažil říci, je právě opak, je pravý opak. Nám jde o zlepšenou míru samozprávy nebo autonomie, což znamená, že místní samozpráva by přejala to, že je potřeba spolupracovat s centrálními orgány v Kosovu a na základě toho by bylo možné, aby v budoucnosti existovaly privilegované vztahy, včetně poskytování zdrojů. například v oblasti zdravotnictví a vzdělávání a dalších služeb. A tyto služby by podporoval Bělehrad, ale ta podmínka je ta, že to musí probíhat plně transparentně a že jakýkoliv tok těchto zdrojů musí probíhat přes eh, centrální banku Kosovskou nebo přes nějakou jinou transparentní organizaci. Vůbec tady Eh, není možné, nebo by nemělo dojít, aby Srbsko se měšovalo do místní samozprávy v Kosovu. Jde tady o posílenou samozprávu, která je nabízena srbským, eh, tedy kosovským sebům a já doufám, že oni této možnosti využijí a že také Srbsko si uvědomí, že to jsou věci, které mohou prospět kosovským Srbům. Na závěr mi dovolte, abych poděkoval panu Howitovi za jeho Eh, slova podpory a za jeho zájem o účasti na té pozorovatelské misi Evropské unie při volbách. Mezinárodní přítomnost eh, v Kosovu v poslední době měla výhodu v tom, že ji místní obyvatelé podporovali. Nicméně i tak tady existoval pocit, že tyto, tato mezinárodní přítomnost eh, je negativní. Víme, že zpráva OSN sice byla pozitivní a přinesla velmi dobré výsledky a zlepšila úroveň zprávy v Kosovu. Ale i přesto to znamenalo, že tady bylo období devíti let, kdy panovala nejistota o statutu Kosova a v mnoha směrech nemohla být přijímána klíčová rozhodnutí kosované samotnými. A můj postoj, který jsem dostával od začátku a který sdílí také vedoucí mise EULEX, je to, že musíme neustále zdůrozňovat zodpovědnost místních obyvatel. Jsou to kosovské orgány, které musí přijímat rozhodnutí a musí také eh, se zajistit transparentnost těchto rozhodnutí, protože jinak bychom v Kosovu zůstávali příliš dlouho a místo toho, abychom urychlovali pozitivní vývoj, tak bychom spíše zdržovali pozitivní vývoj. Měli bychom se snažit dotáhnout naše misi do konce v co nejbližší době, a to tím, že předáme zodpovědnost místním orgánům spíše než, že bychom je nahrazovali této práce To je moje zásadní přesvědčení a já doufám, že v tomto smyslu mohu počítat i s vaší podporou. A ještě jednou vám děkuji, pane předsedo. Děkuji doktoru Fejsovi jménem vás všech. Jak jste už vy sami ve svých otázkách učinili a podle mě je na místě, abych to potvrdil ještě v této závěrečné fázi. Děkuji také vám, eh, kteří jste vedli tuto diskuzi s přesností, šli jste do hloubky a rozšířili jste analytická témata a obecná témata do takto komplexního scénáře. Eh, mám dojem, že když jsem poslouchala pana Paka, také potom pana Svoboda, Svobodu a dalšího dalšího, včetně pana doktora Fejse, tak ehm, jsem došel k závěru, ke schrnutí této diskuze, že přání nás všech je vyslat ad hoc delegaci která ze zjevných organizačních důvodů i z důvodu kompetence nebude moci být skutečnou misí pozorovatelů eh, ve volbách, ale mm, jednalo by se o určitý typ eh, mise, způsob musíme ještě sjednat, eh, pan doktor nám určitě bude moci pomoci. Chceme tedy vyslat delegaci, která by se skládala z členů tohoto výboru a, a i členů delegace které pracují v oblasti Kosova, abychom byli informováni o vývoji eh, v tomto delikátním procesu, abychom mohli přispět svým podílem. Pokud tedy souhlasíte, tak napíši eh, předsedovi parlamentu a navrhnu eh, toto téma na následující setkání předsedů výborů abychom z toho učinili příslušné závěry a mohli zorganizovat tuto delegaci, tuto misi formou, kterou budeme muset ještě definovat. Ještě jednou děkuji doktorovi Fejsovi, který přijal naše pozvání v eh, velice krátce době a děkujeme za eh, vaše hluboké znalosti a eh, zkušenosti ze světa které tak důstojně reprezentujete a byl jste velice efektivní a poskytl nám cené informace, které jsme se rádi vyslechli. Ještě jednou děkujeme a doufám, že se brzy uvidíme. Uh, yes, thank you. And the conclusions you drew were very helpful, so I hope that perhaps we can uh, be in contact on modalities if a delegation would come. We will Allora, eh, fatto pre- Ještě před, eh, na pořadu jednání jsme měli ještě dva body, které předcházely tomuto tématu setkání s panem doktorem Fejcem. Jednak se jednalo o přijetí a schválení zápisů ze schůzí z 16. července 2009 a z 21. července 2009. Pokud eh, nemáte žádné poznámky, žádné komentáře, tak je považuji za přijaté, schválené. Domnívám se, že tak mohu učinit. Pokud je o přijetí pořadu jednání, tak eh, jsme na to nezapomněli, ale umyslně eh, jsem to neprobíral před výměnou názoru, protože kolegyně Lunáček vznesla námitku, pokud jde právě o změnu pro pořadu jednání. A předávám tedy slovo, abyste to mohla sama eh, vyjádřit, abyste nám mohla vysvětlit eh, svůj postoj, svůj návrh. Prosím, paní. Yes, um, thank you very... Ano, děkuji vám. O co mi šlo? Když jsme původně dostali návrh pořadu jednání, měli jsme tam rozpravu o Afganistánu s panem Morion. Já jsem byla velmi ráda, protože jsem se na tuto rozpravu těšila tak jsem byla trochu zklamána, že se to stáhlo, protože pan Mohion je buď v Afganistánu nebo na cestě do Afganistánu, tudíž nemůžeme tuto rozpravu mít. Byla jsem velmi ráda, že to byl pan Pajt a e, že jsme mohli hovořit o Kosovu. Ale prosím vás, chci požádat da- další frakce a vás, pane předsedo a sekretariát, abychom se podívali na to, zda by šlo dostat paní komisařku Fero Waldnerovou zítra, možná odpoledne před hlasováním sem na AFET, abychom mohli hovořit o té zprávě a o pozorovatelské volební misi, o situaci v Afganistánu, abychom o tom mohli mluvit již teď. Slyšeli jsme o finanční podpoře těchto voleb ze strany Evropské unie a tak dále. Pro mnohé z nás by bylo velmi užitečné, kdyby paní Ferrer-Waldnerová nebo někdo jiný eh, od ní mezi nás zavítal. A byla bych velmi ráda, kdyby se to podařilo zorganizovat, kdyby to další eh, frakce podpořila. Než eh, předám slovo kolegyni, která o ně požádala, chtěl bych ještě upřesnit paní Lunáček, že my jsme na pořadu jednání měli setkání s se zástupcem panem Sekim a nikoli s kolegou Morione, který je právě eh, nepřítomen, protože sleduje postup voleb, které byly nedávno uzavřeny, ukončeny. Jak víte, eh, velvyslanec Seki, náš zvláštní zástupce EU pro problémy týkající se Pákistánu a Afganistánu. To znamená, my jsme chtěli hovořit o obecných tématech eh, scénáře a nikoli konkrétně o volbách. Důvodem, proč v eh, zástupce SEKI není, je, a to vám říkám, abyste měli úplné informace, protože eh, držel návštěvu ze strany ministr, švédského ministra zahraničí, který, který byl s námi v červnu, ministr Bild. A protože to představuje příležitost, eh, pro ilustrování scénáře, tak se zúčastnil toto setkání. A já jsem si chtěl vyslechnout názor skupin, abychom diskutovali o e, tomto tématu s jinými osobnostmi, které nám mohou nastínit situaci. Ale vyslechněme si diskuzi a potom učiníme závěry. E, máte slovo. Gracias, eh, señor presidente. Lo que sí quisiera decir, coincido en la... E, pane předsedo, já bych chtěl říct, že plně souhlasím s politickým významem eh, volebního procesu v Afghánistánu a prezidentskými volbami. Eh, domnívám se, že bylo správné, že předseda výboru požádal o vystoupení zvláštního zástupce pro Afghánistán a Pákistán právě proto, abychom hovořili o této otázce. Ale kolega, který je eh, šéfem eh, mise, bylo by zajímavé, kdyby mohl být zde, abychom mohli vyslechnout jeho názor. Bohužel, jak kolega, kolegyně dobře ví, tak eh, pokud jde o hlasování, tak ještě není znám výsledek a ještě nevíme, zda bude následovat druhé kolo nebo ne. Ehm, nebylo možné, aby zde byl, eh, aby mezi nás zavítal zvláštní zástupce. A vzhledem k, k komisaři, který nás navštíví zítra, abychom hovořili o dalších tématech, tak možná bychom mohli eh, využít údaje, které má nyní Evropská komise o výsledcích voleb. Eh, jsem tedy, eh, souhlasím tedy o významu, politickém významu výsledku voleb a je na předsednictvu, zda se můžeme zamyslet a hovořit eh, o tomto tématu již zítra, nebo to necháme na jinou příležitost. Samozřejmě poté se budeme muset vyslovit, teprve když budeme znát definitivní výsledek voleb. Prosím, kolega. Pane předsedo, já bych chtěla podpořit to, co právě říkal pan Salafranka. Já si myslím, kdyby to bylo možné rozšířit tu diskusi, kterou budeme vést zítra, do tady výměny názoru s panem Landborem, abychom to mohli rozšířit i na otázky, které se týkají Pakistanu a Afganistanu, tak by to byla skvělá příležitost. Ušetřili bychom tím také čas. Je velmi pravděpodobné, eh, že paní komisařka Ferrerová by se mohla uvolnit eh, například nebo není to velmi pravděpodobné, že by se mohla paní komisařka uvolnit, takže si myslím, že to byl dobrý nápad. Eh, non ci sono altri... Žádné další komentáře, ale je tam ještě jeden. Prosím, paní Gomez. Ano, já také podporuji to, co eh, říkal pan Salafranka. Ehm, Velice pozorně jsem vyslechl, jsem vás vyslechl Osobně eh, s tím souhlasím. Nicméně z organizačních důvodů doktor Landabur měl již sjednané setkání s námi, ale na téma eh, energetické bezpečnosti. A já se domnívám, že toto téma samo o sobě si zaslouží prostor, častový prostor, který by měl být adekvátní, aby se mohly téma rozvinout dostatečným způsobem a projednat ho Eh, přímo na schůzi zítra ráno. Další alternativou, abych se vrátil k vašim myšlenkám, jestli mi to dovolíte, bych navrhoval se zastavit u tématu Afghánistán, definujeme to tedy takto, buď se e, samotným panem Landaborem, pokud bude k dispozici, nebo s generálním ředitelem či jeho spolupracovníkem, pokud budeme mít tuto možnost odpoledne po hlasování. To znamená zítra odpoledne po hlasování. To podle mě by nemělo eh, způsobovat problémy. Tak bychom vyhověli vašim návrhům a věnovali bychom i dostatek prostoru energetické bezpečnosti dopoledne. A vyhověli bychom tak přání nejenom eh, vašemu, ale také mnohým z vás, kteří nehovořili zabývat se tématem kritického scénáře v Afghánistánu na tomto setkání našeho výboru. Nevím, jestli jsem správně interpretoval vaše přání, ale chtěl jsem schrnout to, jak jsem pochopil to, co mi řekl sekretariát. Prosím, paní kolegyně. Já bych zítra chtěla diskutovat o otázkách energetické bezpečnosti a nesměšovat ty dvě věci. Máme na to jenom dvě hodiny programu na tu diskusi s panem Landaburuem a potom máme ještě diskusi o Moldavsku. A proto by bylo možná lepší toto probrat během odpoledne, jak říká pan předseda. Možná bychom ještě měli zkusit se zeptat, jestli paní komisařka ferro walner nemohla Eh, přece jenom přijít. Eh, vím, že to je těžké, ale přesto byste se o to mohl pokusit. A jinak bychom tyto věci mohli prodiskutovat s generálním ředitelem. Dobře, eh, přijmu tento návrh a budeme definovat zítřejší pořád jednání, přičemž zohledníme toto přání. A nyní přejdeme k bodu pořadu jednání. Jedná se o třetí oddíl rozpočtu na rok 2010 stanovisko komise. Nechám na, nechám na kolegyni, aby, nám, aby nás uvedla do tématu a předám slovo navrhovateli, zpravodaji paní Lejc. Prosím, zpravodajka, máte slovo. Eh, Vážený pane předsedo, vážení kolegové, E, nebudu nic říkat ke skutečnosti, že e, málo kolegů sleduje otázku rozpočtu. Zdůrazňuji pouze skutečnost, že bez finančních prostředků by bylo obtížné vést tento typ politiky. E, první úvaha se týká se týká okruhu 4, to znamená eh, Evropská unie jako mezinárodní aktér. Na rok 2010 tento okruh eh, má závažný dostatek financí. Eh, jsou zde důvody, které nám které mohou vést k uspokojení, například pokud je o výdaje na IPA. Tam došlo ke zvýšení výdajů ale i zde musíme udělat více, abychom posílili regionální spolupráci na v oblasti jeho východní Evropy, zejména v oblasti dopravy, vzdělání, eh, usmíření obchodu a hospodářského rozvoje, udržitelného rozvoje. Eh, Vyjadřeme podporu diferenciované politice sousedství se dvěma pilíři a východnímu partnerství, které bylo nedávno založeno, a také eh, Unii pro Středomoří. Nicméně stanovené finanční prostředky bohužel nebudou stačit. Požadujeme jasnou strategii pro Palestinu, Palestinu, přičemž finanční prostředky poskytnuté Evropskou unii, Evropskou unii jsou podmíněny závažnější rolí eh, Evropské unie v mírovém procesu. A zdůrazňujeme, že snížení eh, finančních prostředků je nereálné a neodráží politický význam Blízkého východu. Proto vyzýváme komisi, aby neprodleně předložila návrhy výdajů, které vyplývají eh, ze slíbených závazků z eh, dárcovské konference, která nedávno proběhla. Připomínáme radě a komisi také, že eh, nástroj Evropské unie pro demokracii a lidská práva pro nás představuje politickou prioritu a požadujeme následující požadujeme navrhované škrty. Upozorněme komisi také na jednání, které sleduje OSN a chceme najít řešení kyperského problému. Jednání jsou zatím obtížná a pro nás je důležité, aby finanční pomoc eh, poskytovaná eh, tureckým obyvatelům v Kypru Eh, pokročila. A závěrem osobní názor. Eh, doufám, že Lisabonská smlouva bude ratifikována a vstoupí v platnost. A to by mělo samozřejmě eh, velký dopad na společnou zahraniční bezpečnostní politiku. Znamenala by to další výdaje, které jsme zatím ještě nedefinovali, které nebyly předpokládané. A závěrem bereme na vědomí, že současná úroveň prostředků na závazky v okruhu číslo 4 je chronicky nedostatečná, stále chybí prostředky a letos chybí ještě více vzhledem eh, k budoucím institucionálním reformám apelujeme tedy na komisi, aby zvážila a vzala v úvahu institucionální reformy, které mohou představit, představovat budoucí výdaje. A dále apelujeme na komisi, aby nevyužívala rezervu na naléhavé pomoci na eh, situace, které jsou dlouhodobě předvídatelné. Eh, vyjadřujeme tady Eh, vlastní zklamání za eh, hranice, které byly stanoveny pro okruh číslo 4. Takové omezení eh, nemůže vést k úspěchu. Je jasné, že každý rok se něco stane a my musíme jednat tak, aby finanční spolupráce mohla řešit všechny tyto otázky. A trvá. A musíme říci, že eh, pro rok 2010 nebylo učiněno nic, eh, abychom eh, čelili tomuto riziku. Abych to tedy schrnula, pane předsedo, moje pozměňovací návrhy mě míří na obnovu finančních prostředků vyhrazených na rok 2010. Zamítáme navrhované škrty, které komise předložila A prosím kolegy, aby pozměňovací návrh eh, číslo 19060104 eh, podpořili. Tento pozměňovací návrh se týká projektu sítě institucí v oblasti vzdělávání pro eh, jednotky občanských, občanských zákroků, občanské pomoci případě obnovy po eh, různých konfliktech. Eh, děkuji za vaše přesné schrnutí a předávám slovo kolegovi Galerovi, který požádal o slovo. Prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji také paní zpravodajce. Naše politická skupina podporuje obecné, obecný směr tohoto pozměňovacího návrhu. Já jsem jeden z těch, kteří už se eh, tím zabývají dlouhou dobu. A dva body tady můžeme vepsat vždycky. Jednak je to podfinancování kategorie 4, na tom se nic nezměnilo. A další bod, který je možné opakovat neustále, každý rok, a to velmi kriticky, je eh, směšně malá částka pro financování obnovy palestinských území a to jsem zažil prakticky každý rok, že jsme potom při provádění rozpočtu na to vynaložili dva, dvojnásobek, než se předpokládal. A i tady bych si tedy přál, abychom uváděli realistické částky. Říkáme to neustále, neustále se to potvrzuje, ale evidentně to někdo nebere na vědomí. Ještě pro usnesení bych chtěl uvést to, že podporujem, nepodporujeme pozměňovací návrh číslo 4, který podpořila paní zpravodajkyně. I my považujeme gender mainstreaming za velmi důležitý politický úkol ale jako klíčový prvek vnější akce Evropské unie, to mi přijde trochu eh, příliš. A proto, to se týká tedy pozměňovacího číslo 4. Eh, pozměňovací návrh pana Fan Odnena. který se týká prostředků pro eh, kyperské Turky. Eh, s tím apostolem souhlasím. Pan kolega Kasolides mi tady říkal, že to všechno bylo plánovací fáze a že teď se skutečně vyplácejí tyto prostředky, takže to berou takto na vědomí, když bych si býval přál, aby to všechno proběhlo rychle, aby se to dostalo k těm, kterým to bylo určeno, protože ti to skutečně potřebují. Tolik tedy k usnesení, ještě k eh, pozměňovacím návrhu rozpočtu. I tady podporujeme to, co říkala paní zpravodajka, eh, tedy v těch hlavních politických otázkách, co se týče politiky sousedství a eh, Středního východu. Tady musíme podporovat ty důležité věci a je jich celá řada na celém světě, ale toto jsou ty nejdůležitější. I my jsme proto, aby komise byla podpořena v tom svém předběžném návrhu rozpočtu, to je ta každoroční hra eh, s radou, kdy se to rada vždycky snaží snižovat, ale potom to musíme v jednání s radou eh, celé otevírat znovu. Nicméně, na rozdíl od paní zpravodajkyně, si myslíme, že zvláštní zástupce Evropské unie by měl být co nejlépe kvalifikovaný člověk a pokud chceme dosáhnout rovnoprávnosti se ženami i v této oblasti, tak to je samozřejmě správná věc, ale samozřejmě v první řadě to musí být nejlépe kvalifikovaná osoba bez ohledu na své pohlaví. A další věc se týká Expert Senior Service. To jsme podporovali už před léty. Jde o to, aby těto zkušení experti sloužili jako partneři a také o takový byli bráni Evropskou komisí. To je věc, eh, která by měla sloužit k tomu, jak co nejvíce zužitkovávat zkušenosti expertů v Evropské unii. Tolik tedy z mé strany k tomuto eh, stanovisku. Děkuji. Grazie all'onorevole Galler. Děkuji pane Galerovi. A nyní má slovo kolega Salafranca. Sí, gracias, señor presidente. En primer lugar, también dar las gracias. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat paní navrhovatelce za odvedenou práci. Rozpočtové věci jsou vždycky velmi obtížné. Náš rozpočet je nesmírně složitý, zejména v období, kdy se zasedá nový parlament. To je potom schvalování rozpočtu o to obtížnější. Pan Gáler hovořil velmi srozumitelně, velmi rezolutně jménem své politické skupiny. My máme pocit, že je potřeba se vybrat z určitých priorit a přitom na to máme omezené prostředky. Byl bych rád, kdyby paní navrhovatelka si zvolila jako prioritu jednu geopolitickou oblast, ale Chtěl bych se ještě zmínit o jedné věci, o které hovořil také pan Gáler, což je to, že bychom měli mít eh, v evropských institucích eh, možnost využívat zkušeností odborníků, eh, kteří potom poskytují rady o poradenství zdarma. Já si myslím, že by stálo za to, abychom to umožnili. Nemá to žádný vliv na rozpočet, eh, aspoň žádný velký. A i já bych chtěl říct za naši politickou skupinu, že bychom byli velmi pro to, aby se to uskutečnilo. Dále pozměňovací na číslo 15, lidská práva. I tady podporujeme eh, navržené částky. Samozřejmě budeme muset vést jednání s panem Gálerem. Eh, byl by, jsem ochoten stáhnout první část svého pozměňovací návrhu tak, aby naše dohoda byla usnadněna. To jsou eh, moje poznámky, nicméně obecně s tímto návrhem paní navrhatelky souhlasím a souhlasíme také s tím, co říká pan Gálar. Eh, děkuji panu Salafrankovi a nyní má slovo pan Lozing. Ich glaube, Sie meinten Frau Lösing? Eh, měli jste na mysli paní Lezing? <laughs> Ano, děkuji, pane předsedo, za slovo. A děkuji také zpravodajce za její pečlivou práci. Bylo několikrát řečeno, že rozpočtové prostředky jsou nedostučující pro důležité úkoly evropské zahraniční politiky. A v této souvislosti bych chtěla ještě jednou říci eh, a připomenout můj poslední příspěvek z naší poslední schůze, AFETu, kdy jsem poukázala na to, že prostředky ze společného rozpočtu ehm, nemohou být použity v souladu s projekty, které jsou schváleny, například projekt Galileo z ehm, agrárního rozpočtu. Bylo právě poukázáno na to, že v budoucnosti za okolností případ, případného vstoupení eh, v platnost eh, Lisabonské smlouvy budeme potřebovat více prostředků bylo také řečeno, že doufáme, že Lisabonská smlouva postoupí v platnost a z tohoto důvodu, že po vstoupení této smlouvy budeme potřebovat více prostředků, tak eh, musím říct, že potřebujeme tyto peníze pro mnoho dalších oblastí ve prospěch sociálních potřeb. Pokud jde o současnost, tak požadujeme použití prostředků na projektu, které souvisí s vojenským sektorem. Děkuji za slovo. Děkuji paní Lezingové. A nyní má slovo kolegyně autora. Puheenjohtaja. Eh, Rova Neits on tietysti täysin oikeassa, kun hän korostaa sitä, miten budjetoitu. Děkuji, pane předsedo. je správné trvat na skutečnosti, aby všechny tyto zahraniční. Eh, je, dobré trvat na tom, že je, je zde podfinancování. Paní zpravodajka pracovala vynikajícím způsobem, to říkám jménem skupiny zelených. Eh, nyní poznámka, která se týká eh, projektu usnes, návrhu usnesení, zejména pozměňovací návrhu číslo 4, které už někdo zde citoval. Velice se hovoří o perspektivě, rozsahu a tak dále. A my všichni víme, že v případě smlouvy musíme brát v úvahu tento aspekt a o všech politikách Evropské unie. Proto se domnívám, že tento pozměňovací návrh je vynikající. E, nyní přejdu k dalším návrhům. Chtěla bych poděkovat zpravodajce za to, že vzala v úvahu nevládní organizace a různé pilotní projekty zaměřené na mírový proces. E, je zde pouze jeden nástroj financování v rámci zahraniční politiky, který umožnil aktivity nevládních organizací a jednalo se o nástroj stability. Naše zpravodajka tedy velice dobře rozumí eh, to, co bylo navrženo v případě Kavkazu a podle mě jsou tyto pozměňovací návrhy velice důležité. Děkuji. A děkuji paní autole. A o slovo požádal kolega Madlener. Prosím. Se vuole per favore accendere il microfono per... Můžete prosím zapnout mikrofon? Ano, děkuji, pane předsedo. Nehovořím teď za frakci, ale vlastně za druhou nejsilnější stranu v Nizozemsku po posledních volbách. Myslíme si, že zahraniční politika patří domů a ne do Evropského parlamentu. A já nerad vidím, že ten rozpočet stále roste. Kdo to zaplatí? Zaplatí to občané těch zemí, které jsou čistými přispěvateli. A Nizozemsko je momentálně největším čistým přispěvatelem do rozpočtu. Já chci protestovat. Jsme zejména zklamáni, jakolik prostředků se vynakládá na Palestinu. To je černá díra. A myslíme si, že na palestinská území by neměl jít ani cent. Budeme hlasovat proti a doufáme, že ostatní učiní to tež. Děkuji, pane Madlener. A teď paní Munic. La eh, shadow de, de mi grupo no puede estar en, en... Děkuji. Bohužel stínový zpravodaj z mé frakce tady není, ale my jsme o tom stručně diskutovali obecně souhlasíme s prioritami, které byly nastíněny a s důrazem položeným na některé body. Děkujeme zpravodajce za tuto, za toto stanovisko. Je jenom škoda, že nelze podpořit eh, pozměňovací návrh 4 na podporu rovnosti pohlaví v rámci vnější politiky Evropské unie. My si myslíme, že toto by se netýkalo jenom Palestiny, protože rovnost pohlaví si zaslouží pozornost všude. A další věc, strategie pro Balcké moře. Máme jisté pochybnosti o tom, zda je to vlastně vnější politika. Není to spíš vnitřní politika? A pak ještě pilotní projekt od zelených v rámci demokratizace. My souhlasíme s principy tohoto pilotního projektu. Zdá se nám však, že se tu navrhuje příliš mnoho v řádku roz, příliš mnoho položek rozpočtu. A tudíž eh, k tomu, co řekl pan Salafranka, odkaz na Kubu je tam explicitní odkaz na to, že potřeba pravidelně hodnotit pokrok v oblasti lidských práv na Kubě. Já bych nehovořila o jednotlivých zemích, ale spíše vůbec o pokroku v oblasti demokracie a lidských práv ve světě. Jakmile zmíníme Kubu, tak to pak povede k takové mentalitě eh, řevnivosti. Vlastně bude to jako kdybychom to potom dražili, na co máme čemu máme věnovat větší pozornost. Děkuji a nyní pan Van Oden. Děkuji, pane předsedo. Jenom informační záležitost. Naš stěný kolega z Nizozemska tady zmínil ty čisté přispěvatele do evropského rozpočtu. To je důležité. Měli bychom si uvědomit, jaké o jaké státy jde. Já si myslím, že největší je ale Německo, pak Spojené království a možná na třetím místě Nizozemsko. A příspěvek Spojeného království samozřejmě roste po té dohodě eh, pana Blaira, který odevzdal část britského rabatu. Dobře. Dobře, děkuji za toto upřesnění od pana Fanordina. A předám ještě slovo eh, paní zpravodajce pro podrobnosti a pro odpověď komisi. Prosím, paní zpravodajko. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, především děkuji kolegům za jejich chválu, za moji práci. A sama za sebe také děkuji ještě sekretariátu eh, výboru, který mi velice pomohl. Jeho pomoc byla velmi cenná. Velká část kolegů souhlasí eh, s obecnou linií tohoto stanoviska. Zítra ráno eh, bych chtěla diskutovat s kolegou Salafrankou ještě ehm, o pozměňovacím návrhu 51 o těch seniorních expertech, protože tam jsou nějaké nejasnosti. Možná jsem podcenila eh, některé dimenze této otázky. A potom musím vyjádřit um, svoje překvapení, protože uh, Gale řekl, uh, že jste přijali pozměňovací návrh číslo 4. Možná, že ta, ta formulace je trochu extrémní, ale jestliže konstatujeme, že všichni zvláštní zástupci, kterých je momentálně 12 Evropské unie, a mezi nimi není ani jedna žena, tak potom je velice těžké uvěřit, že pouze mezi muži existuje know-how a znalosti, zkušenosti, že se nenajdou ženy, které by byly Eh, kompetentní, že neexistuje žádná žena, která by mohla zastávat tuto funkci. Prosím vás tedy, kolego, abyste se nad tím ještě zamyslel. Nechtěla bych zacházet eh, do podrobností v této diskuzi, pokud jde o eh, čisté přispěvatele a tak dále, protože to je nekonečná diskuze, ale připomínám vám, že v mnozích našich jazycích máme výrazy, jako Arithmetic Francis nebo holandská matematika, v některých jazycích se říká. A jsou to eh, výrazy, idiomy, které se používají proto, eh, že naši eh, sousedi se snaží vždycky mít pravdu použitím vlastního přístupu. A podle mne mm, tady nenajdeme žádné řešení. Připomínám tedy, že zítra budu diskutovat s kolegou Salafrankem a děkuji ostatním kolegům za jejich komentáře a budu se snažit odstranit veškeré problémy, abychom mohli hlasovat. Všichni, kteří vystoupili, tak víte, že se bude hlasovat o tomto stanovisku zítra odpoledne. Nyní přejdeme společně k bodu číslo 7 a 8, Jedná se o dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvím a Tádžikistánem a o návrhu usnesení k dohodě o partnerství a spolupráci mezi eh, Evropským společenstvím a Tádžikistánem. Jsou tam některé pozměňovací návrhy, které bychom měli probrat podrobně, ale nejdříve eh, celkový návrh. Spravodajem je kolega Peterle, kterému tímto dávám slovo. Prosím. Hvala lepa, gospod predsednik. E, vesel jsem, da se blížamo konci. E, pane předsedo, jsem rád, že jsme se konečně dostali e, k tomuto postupu. Nebudu opakovat všechny důvody, proč schválit tuto dohodu, protože už o tom hovoříme drahnou dobu. Co se, stano, co se stalo od eh, poslední diskuze, která proběhla v červenci? Eh, byla zakončena, byla zakončena procedura ratifikace v členských státech a není nastal okamžik, kdy eh, my máme jako parlament dát náš souhlas. Druhá skutečnost je, že jsem dostal 56 pozměňovacích návrhů, které upřesňují někdy upřesňují text někdy až nadbytečně. Některé eh, návrhy se odkazují na situaci, která se v posledních měsících změnila. Jiné pozměňovací návrhy eh, nejsou přesné, netýkají se eh, přímo této dohody, o kterou chceme opřít vztahy mezi Evropskou unii a Tádžikistánem. Zvážil jsem, většinou pozměňovacích návrhů byly užitečné. Děkuji všem autorům pozměňovacích návrhů, děkuji komisi za vynikající spolupráci a také velvyslanectví Tážikistánu za konzultace, které nám poskytly. Mohl bych komentovat každý jednotlivý pozměňovací návrh, ale vzhledem k tomu, že tam nedochází k zvláštnímu rozporu názorovému, tak ehm, nevidím důvod, proč zacházet do podrobností. Omezím se pouze na to, že vzhledem k tomu, že máme mnoho autorů pozměňovacích návrhů, tak ehm, velice žavým tématem je voda, která je předmětem mnohých ehm, pozměňovacích návrhů a e, jsou zahrnuty také do kompromisního e, návrhu 29 a 30. Pokud jde o téma mučení, tak e, je to v kompromisním návrhu 50 a 51. Pozměňovací návrh 38. Možná tady dojde ještě k nějakým změnám u návrhu číslo 38. Otázkou je, jak zorganizovat kontrolu finanční pomoci. Autoři ze skupiny zelených navrhují formulaci a já mohu pochopit ale také postoj komise, která říká, že není zapotřebí zavádět nové nástroje. Byl bych rád, kdyby zástupce komise nám mohl eh, ilustrovat postoj komise. Pokud jde o pozměňovací návrh číslo 53, mohu říci panu Landsberkovi, že situace týkající se zprostředkovatele se změnila, to znamená, eh, tento pozměňovací návrh nemusíme začlenovat. To bylo moje schrnutí a jsem k dispozici pro otázky. Děkuji, pane zpravodaji. A nyní předávám slovo kolegyni Kopal. Prosím, máte slovo. Mm, Situace v, v Tadžikistánu není uspokojící. To všichni víme a proto by Evropský parlament ve svém usnesení dát jasně najevo, že souhlas s touto dohodou o partnerství a s dohodou o spolupráci je gestem dobré vůle z naší strany, že jsme pro zintenzivnější, zintenzivnění vztahu to odpovídá také tomu, co říkal pan Peterle. Já bych mu chtěla poděkovat a chtěla bych přispět dvěma pozměňovacími návrhy. A ještě jednou bych chtěla upozornit na důležitost boje proti nelegální migraci. A to se vztahuje i na články 70 dohody o partnerství, ale v návrhu usnesení chybí odkaz na naši společnou migrační politiku. A musíme si uvědomit, že dohoda o partnerství by se toho také měla týkat, jakož i readmisní dohody. Tady je uvedeno pouze, že je potřeba zahájit co nejdříve jednání, aby to vedlo k podepsání podpisu příslušné dohody. Já si myslím, že náš výbor by se měl snažit o urychlení celého tohoto procesu vedoucího k podpisu rád dohody. Jakož nejenom se to týká Tadžikistánu, ale i třetích států. Chtěla bych ještě odkázat na závěry Evropské rady ze Sevily z roku 2007, kde se poukazovalo na to, že je potřeba se třetími státy vypracovat eh, příslušné dohody. A to všechno musí eh, dále podléhat zásadám dodržování, do, dodržování zásad lidských práv. Děkuji. Děkuji paní Kopa a nyní má slovo paní Lozing. Já se mohu hned připojit k tomu, co říkala řečnice přede mnou. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Děkuji, pane Petrlovi, za velmi podrobnou zprávu. Naše politická skupina GUE má problém s tímto partnerství a to se ani neřeší předloženými, ani nelze vyřešit pozměňovacími návrhy, protože to jsou oblasti, které tady vůbec nejsou zmíněny v tom návrhu usnesení. Již bylo uvedeno, že tomto, jako v každém partnerství, to všechno je předmětem zájemných ústupků a kompromisu. Ale já nevím, jestli eh, řízení migrace může být jednou z této oblasti. Víme, že Tadžikistán má 2000, téměř 2000 kilometrů dlouhou hranici s Afghánistánem, který se stal novým Větnamem a je možné očekávat eh, zástupy uprchlíků. A proto se ptáme, jestli se, je to tak naplánováno, že tak jako v případě Ukrajiny i tady bude Tadžikistán aktivní. A plánuje se také, že v Tadžikistánu budou zřízeny tábory pro uprchlíky. A, a přitom v Tadžikistánu jsou ve vězeních mnozí jejichž lidská práva, jakož i ženevské úmluvy, byly porušeny. A proto se ptáme, jestli ta, tento návrh dohody má upravovat i otázky migrace. Plánuje se spolupráce s agenturou Frontex, tak jak to bylo vyjednáno v roce 2007 s Ukrajinou. A jak říkala kolegyně přede mnou, do, readmisní dohoda uprch, uprchlíků by také měla být podepsána. Hovořil jsem o té velmi dlouhé hranici s Afghánistánem a v návrhu usnesení se říká, že na základě existence této hranice je Tadžikistán strategicky velmi důležitý. Ale já se ptám, jakou konkrétně roli může Tadžikistán sehrát při válce v Afghánistánu jako základna pro vojska západu, jako transitní země pro armády západních stánů a že v důsledku toho může být destabilizován také Tadžikistán. A na závěr ještě jedna krátká poznámka, otázka týkající se hospodářství. Dohoda o partnerství mezi Evropskou unii a třetími státy, jako je Tadžikistán, má vést ke zřízení zóny volného obchodu, usnadnit investiční příležitosti pro západní firmy a my se proto ptáme, jak to máme chápat, pokud se v návrhu usnesení říká, že v Tadžikistánu by měly proběhnout strukturální změny, které by měly usnadnit přijímání zahraničních investicí. Jaká opatření tím má autor na mysli? A kdo vlastně požaduje u nás, aby to šlo tímto směrem? Bez odpovědí těchto otázek nemůžeme posoudit návrh této dohody a nemůžeme souhlasit ani s návrhem usnesení. Děkuji paní Lozing a nyní má paní paní Hautala. Děkuji, pane předsedo. Mě uspokojil způsob, jakým zpravodaj zpracoval text a i s tím, že zvážil pozměňovací návrhy skupiny zelených. Spravodaj navrhl dva kompromisy. E, podle mě jsou vynikající. E, zůstává pouze jedna otázka a ta se týká čísla 8a. Co e, má, co se zamýšlí, když se hovoří o struktury v Tádžikistánu? Když se hovoří o strukturách v Tádžikistánu? Jsou zde ještě další pozměňovací návrhy, které předložila moje skupina. A týkají se finanční pomoci, které musí být využity tím nejlepším způsobem. Hovoří se také o skupině. Může nám k tomu něco komise říct více, Co se tím má na mysli? dárcovská země by chtěla vědět, jaký jsou, jaká jsou kritéria, která musí být dodržena, tak, aby tyto prostředky eh, mohly být použity tím nejlepším způsobem. Co přesně se dělá s touto skupinou? Podle mě se jedná, myslím, že se jedná o číslo 38. Děkuji paní Tavola a nyní odpověď komise, kterou nám podá pan doktor Böhm. Prosím. <clears throat> Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Byla tady znesena celá řada bodů. Já se pokusím na ně zareagovat uh, co nejrychleji. Samozřejmě děkujeme panu Petrlemu za velmi solidně odbranou práci, za předložený návrh usnesení a pozměňovací návrhy. Možná, že bych měl začít od na 38, který je velmi výrazný. V tomto návrhu se navrhuje, aby komise vytvořila nový rámec pomoci pro Tadžikistán a příslušné motivační nástroje a sankce a vytvořila doli <clears throat> skupinu dohledu, která by monitorovala provádění této dohody. To je trochu překvapivé. My samozřejmě chápeme úmysl, který zatím stojí. Nicméně eh, to by se vyžadovalo spolupráce všech mezinárodních dárců. A my si myslíme, že stávající spolupráce s mezinárodními dárci, což zahrnuje také OSN a Světovou banku a tak dále, s tím, že my máme rámcové dohody, a myslíme si, že tady existuje dostatečný základ eh, pro spolupráci a také v Dušanbe máme mezinárodní skupinu složenou z těchto dárců a tato skupina se schází, aby monitorovala pokrok a dolížela na uplatňování, no, poskytování finanční pomoci. spolupráce v rámci TACISu byla nahrazena novým právním rámcem. Na základě toho řídíme naši rozvojovou strategii pro oblast Střední Asie. Komise bych chtěl upozornit, že my bychom měli efektivně řídit finanční pomoc, kterou poskytujeme. Proto máme komisi příslušné oddělení a společně s našimi zaměstnanci v Dušanbe si myslíme, že jsme schopni plnit tyto úkoly. A proto tento požadavek by byl trochu obtížný. My si opravdu myslíme, že stávající rámec pro spolupráci a institucionální uspořádání je dostačující pro to, abychom zodpovědně plnili úkoly nejenom Tadžikistánu, ale celé střední Asii. A teď mi dovolte, abych se ještě věnoval dalším připomínkám, které tady zazněly. Paní Kopa upozorňovala na boj proti ilegální migraci To je otázka, kterou řeší jiní. Já jsem četl nedávno, že proběhla ve Vídni eh, návštěva té příslušné organizace. Nicméně, většina otázek týkající se nelegální migrace. probíhá v rámci dohod o partnerství. Jsou to tedy dohody o partnerství a spolupráci. Na základě toho potom fungují společné výbory pro lidská práva, pro hospodářskou spolupráci a pro další oblasti. Myslím, že Tyto připomínky by měly být spíše adresovány eh, jednání o radmistní dohodě, což je záležitost, která bude vyjednávána po přijetí dohodě o partnerství a spolupráci. A podle mě to je místo, kde by bylo možné s tom věnovat podrobněji. A také byste se mohli obrátit na instituce, jako je Frontex. Paní Lösing se vyjadřovala otázce přestěhovaleckých toků. Sám prezident Tadžikistánu, když navštívil předsedu komise Baroza v únoru, myslí, že Tadžikistán by měl hrát důležitou roli v udržování bezpečnosti v této oblasti mm, a považuje Tadžikistán za nárazníkový stát, který by měl bránit obchodu s drogami, obchodu se zbraněmi. A to je také základ našeho úsilí v Afghánistánu. A jsou to věci, které řešíme průběžně. Máme vzájemný projekt, který začal v roce 2002. Ten byl eh, poměrně úspěšný a dnes odpoledne dokonce proběhla schůzka týkající se Afghánistánu, kde byli zástupci rozvojového programu Spojených národů, kde se hovořilo o zlepšování eh, bezpečnosti na hranicích uvnitř Afghánistánu. My tedy si myslíme, že by mělo postupně docházet k lepší spolupráci na hranicích mezi Tadžikistánem a Afghánistánem. Otázka dohody o volném obchodu je něco, eh, co by se mělo řešit teprve po uzavření dohody o partnerství a spolupráci. My se především zaměřujeme na rozvoj soukromého sektoru, to je Eh, součást eh, celé té strategie do roku 2013 a komise jež poskytla podporu soukromému sektoru tím, že vytvořila jednu přepážku pro zahraniční investory, eh, kde si tedy mohou získat veškeré nezbytné informace pro své investice. Podle nás je to velmi důležité v hospodářském kontextu pro další rozvoj Tadžikistánu, který samozřejmě byl významně postižen tím, že klesá objem převáděných eh, prostředků tadžických občanů, kteří pracují v Rusku. Ten pokles byl meziročně asi o 40%. To má drastický dopad na tadžickou ekonomiku, která potom má problémy s tím, jak zaplatit základní služby, jako je školství, vzdělávání nebo zdravotnictví. A máme tady také žádost eh, komise Almuny, komisaře Almuny, který požádal 30 milionů ale to je samozřejmě na rozhodnutí kolegy a komisařů. To jsou hlavní věci, na které jsem chtěl zareagovat. Pokud jsem něco nepostihl ve své odpovědi, tak se omlouvám, samozřejmě se ještě rád toho vyjádřit, pokud někdo bude chtít. Mm, Děkuji, pane doktore Byrne, za vaše závěry a závěrečné komentáře a poslední slovo má zpravodaj pan Petrle. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem řečníkům i zástupci komise za další objasnění. A jsem rád i za určité obavy vyjádřené kolegy, které se týkají podmíněnosti a zásady podmíněnosti. Článek 2 této dohody, budu ho citovat v angličtině. Ehm, respektování eh, základních práv a demokratických principů představují základní prvek této dohody. To znamená, že už od začátku této dohody eh, ta výchozí pozice eh, představuje klauzuli, kterou je třeba respektovat a týká se to lidských práv. A proto není nezbytné pracovat eh, s textem eh, a dávat mu další dodatky. Text je dostatečně jasný. Pokud je o eh, nelegální imigraci, pozměňovací návrh 56 podporuji. A dále je zde role Tadžikistánu, pak té se týká pozměňovací návrh číslo 5, který přispívá tomu, nebo mm, přiděluje důležitou roli tomuto partneru jakožto eh, regionálnímu aktérovi. Číslo 38. Eh, komise objasnila nejasnosti a proto není zapotřebí, abych něco dodával, abychom začlenovali tento pozměňovací návrh a navrhuji tedy vyčlenění tohoto, eh, vyloučení tohoto pozměňovacího návrhu. Pokud potřebujete další vysvětlení, upřesnění, než přejdeme, eh, než to předáme do pléna, tak eh, jsem k dispozici. Děkuji. Myslím, že jsme vysvětlili a vyčerpali všechna témata na pořadu jednání, to znamená, že můžeme naši schůzi požadovat za ukončenou. Děkuji všem, kteří vystoupili. Jak jsme učili, sejdeme se zítra v 9 hodin v tomto sále. Hezký večer a uvidíme se zítra.